Okay, colleagues, if you want to take your seats. Milí kolegové, posaďte se, prosím. So, good morning, uh, colleagues. Dobré ráno, kolegové. Začínáme trošičku později, ale je to samozřejmě pochopitelné, protože jsme včera večer měli ještě tolik práce. Opravdu jsme toho měli tolik, že že tedy je normální, že nezačínáme s menším spožděním. Tak a podíváme se tedy na první eh, bod našeho dnešního pořadu jednání a jde o devátý bod delegace ad hoc výboru Libe na zasedání OSN na vysoké úrovni týkající se uprchlíků a migrantů v New Yorku mezi 18. a 20. zářím 2016. Eh, Asi si pamatujete, že tato ad hoc delegace se účastnila tedy zasedání na vysoké úrovni OSN a bylo velmi důležité to, že naši zástupci výboru Libe nás tam zastupovali, opravdu velmi dobře zastupovali, bylo to dost důležité. Cíla Wikström byla vedoucí této delegace a naši další kolegové jsou eh, také zde, aby nám po referovali o jejich účasti na tomto zasedání. Takže účast na tomto summitu byla velmi úspěšná, to víme a samozřejmě, že to také přispělo k, k zveřejnění a podpisu eh, prohlášení, které podepsalo 193 eh, států. A šlo o otázky tedy migrantů a uprchlíků a postoj k něm do, od roku do 2018 účastníci byli tedy velmi rádi, že se tohoto to mohli účastnit. Je velmi dobré, že také zástupci Evropské vnější služby byli přítomně. A paní Alice Kupová eh, je tady s námi, aby nám poreferovala o tom, jak to tedy probíhalo. Takže nejdříve si vyslechneme uh, prezentaci o tom, jak to tedy probíhalo. Eh, budou hovořit také i zástupci Evropské vnější služby. Takže Cecíle, chcete k tomu něco říci? Děkuji, děkuji Kládem, Klódem. Dobré ráno. Mám všem, není tady tolik eh, poslanců. Doufám, že někteří z nich eh, pozorují toto jednání z kanceláře na obrazovkách svých eh, počítačů, zatímco se připravují na své jednání. Eh, já tedy nebudu hovořit příliš dlouho. Možná, že příště bychom o tom mohli hovořit normálně i bilaterálně. Ano, opravdu, účast na tomto summitu byla velmi úspěšná. My jsme obdrželi také řečnickou dobu jako zástupci Evropského parlamentu. Dokonce se na nás obrátil několik ministrů a také šéfů vlád. Opravdu to celkově byla velmi úspěšná mise a Eh, co bychom se tady z toho měli, nebo co jsme se naučili z, té, z toho eh, prohlášení, které podepsalo 193 států. Protože my hovoříme neustále o uprchlících, uprchlících, o legálních eh, migrantech, ale my musíme v tuto chvíli opravdu zastávat holistický eh, postoj. Například ta zpráva paní Kenga a jeho kolegy o holistickém přístupu, to je přesně to, o co by nám mělo jít. A přesně o tom tom se také hovoří v tom prohlášení o migrantech a uprchlících. A to je přesně ten postoj a přístup, který nám chybí, to znamená inkluze a participace občanské společnosti, to znamená zástupců obchodního sektoru a také společnosti. A to je přesně to, co bychom měli zohledňovat ve chvíli, kdy hovoříme o integraci. Neměli bychom se zaměřovat pouze na nějaké právní te- termíny, ale také na tyto dvě skupiny, protože ve chvíli, kdy budeme chtít řídit nějakým způsobem proudy migrantů, eh, tedy legálních migrantů a uprchlíků, budeme-li je chtít opravdu zaintegrovat do společnosti, no tak nebudou stačit pouze zákony, to nebude stačit, nebude stačit právní eh, rámec, musíme zaangažovat také zástupce občanské společnosti a soukromého sektoru. To je přesně to, co bychom si z tohoto prohlášení měli odnést a čím bychom se měli nejvíce inspirovat. Luca a já se, se zástupci sekretariátu jsme se účastnili různých kulatých stolů, v rámci nich jsme vedli velmi zajímavé eh, debaty a účastnili jsme se také různých eh, souvisejících um, akcí, kterých se účastnili také zástupci soukromého sektoru. A co bylo pro mě nejzajímavější, například následující den po mém projevu eh, se konalo setkání s Georgem Šorošem a eh, psalo se také o tom New York Times. On vlastně v podstatě eh, daroval opravdu mnoho peněz Eh, obchodním společnostem, soukromým společnostem, které byly ochotny eh, nabídnout eh, místa pro praktikanty ze strany uprchlíků a my jsme se ptali, nebo lidé se ho ptali, proč jste to udělal, proč jste je daroval soukromému sektoru tyto peníze. On říkal, protože já sám jsem uprchlíkem, já sám jsem si to prožil, proto jsem to udělal. Tudíž eh, nechci teď procházet celou tu zprávu z celé mise, protože si ji každý z vás může přečíst. Nicméně bych ráda vyzdvihla, že participace a příspěvek eh, této instituce byl velmi pozitivně hodnocen a velmi mnoho lidí k nám přicházelo a říkalo nám, že se těší na naši účast také na následujících eh, akcích a během následujících aktivit. Takže já bych pouze ráda vyzvala Evropskou vnější službu, aby se také na nás obracela, abychom se opravdu všichni účastnili těchto aktivit, protože jsme všichni na stejné lodi a já vám samozřejmě také děkuji za spolupráci a také za to, jak jsme si to společně užili. Děkuji, děkuji Cecílie. A já si myslím, eh, že to, co jsi řekla nakonec, je samozřejmě velmi důležité, protože i s ohledem na to, co se právě děje eh, ve Spojených státech amerických a s ohledem na nedávné události, je to velmi důležité. Tak ale chcete k tomu něco říct, anebo si to necháte na později? Ne, nyní? Děkuji, pane předsedo, děkuji Cecílie za opravdu velmi dobrou zprávu. Já chci potvrdit, že to bylo pro nás velmi důležité, protože to byl opravdu první summit první zasedání na vysoké úrovni, které se zabývalo otázkou uprchlíků a migrantů. Také musíme říci, že ta původní myšlenka, to znamená zajistit jaksi eh, jasnou angažovanost na globální úrovni, no tak to bylo samozřejmě velmi těžké, protože neexistovala eh, vůle na celosvěté úrovni se tomu postavit z, této, z tohoto úhlu pohledu. To znamená, že jsme si říkali, že opravdu potřebujeme nějaký ten globální kompakt, nějak nějaký globální postoj, který Eh, se bude snažit řídit tyto migrační a uprchlické toky. Pro nás bylo také velmi eh, důležité, že jsme měli možnost vůbec eh, hovořit. Bylo velmi dobré, že Cecilie mohla říci něco o postoji Evropského parlamentu, protože minimálně z tohoto, z tohoto titulu nebo z této pozice jsme byli schopni vyzdvihnout důležitost holistického přístupu. Tady potřebujeme samozřejmě více solidarity, potřebujeme také rovnější sdílení této zátěže takže Toto zasedání na vysoké úrovni se konalo také z toho důvodu, že v tuto chvíli už samozřejmě všichni ví, že 86 všech Eh, uprchlíků je v tuto chvíli na území rozvíjejících se zemí. Takže proto je třeba se zabývat tou otázkou rovného sdílení této zátěže, rovného přerozdělování uprchlíků a migrantů. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme se setkali v New Yorku. Chtěli jsme se zabývat tou otázkou, jak zajistit důvěruhodnost ve chvíli, kdy říkáme, že je třeba eh, řádně a spravedlivě přerozdělovat, když sami tak nečiníme. A já chci říci, že v tuto chvíli ve mně vzbuzuje samozřejmě velké obavy to, co se děje právě v USA, protože americké americká vláda v podstatě byla nejaktivnější e, v e, rámci tohoto e, summitu. Pan prezident Obama se také angažoval v souvislosti tedy s tím přesídlováním. Samozřejmě víme, že ta, to prohlášení, ta deklarace OSN v tuto chvíli je v ohrožení na základě tedy toho zákazu vydaného panem eh, prezidentem eh, Trumpem, který v podstatě zakazuje eh, přístup muslimů z určitých arabských zemí na území USA. To znamená, že v tuto chvíli musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili řádnou implementaci tohoto prohlášení, této deklarace OSN a já bych na závěr velmi ráda poděkovala Cecílii a všem svým kolegům, kteří se tohoto procesu účastnili. Děkuji, Eli. A já jsem si jistý, že ty i Cecílie eh, budou, budete souhlasit že v tuto chvíli je velmi důležité, abychom my nějakým způsobem jednali. To znamená, že my jednáme i s Kanadou a víme, že Kanada a my jsme v tuto chvíli připraveni přijmout eh, více Eh, příchozích ze Sýrie i v souvislosti s tím, co se právě děje eh, v USA. Rozo, ty jsi právě přišla, chceš tomu něco dodat? Já si myslím, že my jsme zcela jasně vyjádřili náš postoj i v souvislosti s tím, co říkali moje kolegové, že ačkoliv jsme pocházeli z různých eh, států a zastáváme různé politické ideologie, tak v této otázce jsme jednotní. To znamená, že i když opravdu pocházíme z různých eh, politických uskupení, tak prostě nám všem jde o solidaritu. Myslím si, že ten signál, který jsme vyslali, byl velmi jasný. To znamená, že my tady v Evropském parlamentu, i přes to, co se eh, děje na radě, tak eh, víme, jaký postoj zastáváme. A myslím si, že ten hlas, který zazněl z našich eh, řad, byl velmi jasný a srozumitelný. Já nevím, zda jste o tom hovořili, ale chci říci ještě něco o organizaci. Bylo to pro nás opravdu skvěle zorganizované. Opravdu jsme byli velmi, velmi dobře přijati, velmi dobře bylo o nás pečováno. To znamená, že jsme měli opravdu ty nejlepší podmínky pro to, abychom se mohli aktivně účastnit tohoto zasedání, abychom mohli vystupovat, abychom mohli zastupovat a projevovat to znamená, že to je to, co, eh, jak jsme to pocitovali my, ale říkali to i ti, kteří nás eh, přijímali, to znamená naši hostitele. Děkuji, děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Tak a teď si vyslechneme naše dva hosty a jako první za Evropskou vnější službu bude hovořit Loty Macin. Uh, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání na tuto diskusi. Nejprve bych ráda poděkovala paní Wikström a delegace Evropského parlamentu za eh, přispění eh, k jednání. To, vaší přítomnosti jsme si velmi vážili, díky tomu jste získali také velmi prominentní místo u diskuse u kulatého stolu, tedy takové místo, které, o které všichni bojují. A e, musím také říci, obecně byla Evropská unie výborně zastoupená, ať už z hlediska řečníků, počtu řečníků členských států, z nich řečníci pocházeli, což vnímáme jako pozitivní e, zprávu o úloze, kterou Evropská unie hraje. V tomto smyslu jde o naprosto mimořádný přínos. Je to poprvé, co se problematika migrace a uprchlíků tímto způsobem pojednává na mezinárodní úrovni. To se nám podařilo i díky eh, plnění dojednávacích cílů. Ale fakt, že 193 států se dohodlo na tomto textu, jak to zmiňovala paní Wikström, je vnímáno jako podstatný krok ku předu. A mohu říci, že se nám podařilo vyváženým způsobem zapracovat všechna důležitá témata. Samozřejmě 193 států, eh, to je obrovská skupina a to, že se shodli na textu, kde jsou základní body pro nás přijatelné, ukazuje, že dokážeme mluvit jedním hlasem. Koordinace a vyjednávání Jorské deklarace byla vynikající. To také pomohlo sehrát důležitou úlohu přímo v New Yorku. A co vnímám jako ještě důležitější, byla sdílená mezinárodní zkušenost, sdílení na mezinárodní scéně. Toto bylo v prohlášení také jasně uvedeno. Úloha Mezinárodní organizace pro migraci je také nepopiratelná a s tím souvisí celá řada témat od lidských práv v Agenda 2030 a další. V této souvislosti, jak vstupujeme do další fáze, máme celou řadu dalších důležitých aspektů. Čeká nás poměrně komplikovaný proces. Poté, co bylo New Yorkské prohlášení přijato, tak následuje možnost i krystalizace v nezávazných kompaktech jednak eh, věnovanému uprchlíkům a jednak eh, migraci obecně. My jsme eh, nejprve zahájili práci v New Yorku tím, že byli jmenováni dva moderátoři, Mexičan a Švýcar, mm, kteří se věnují na uspořa- kteří se věnují uspořádání a řešení modalit. Tento proces totiž bude pokračovat několik let v roce 2017, 18 a skončí, eh, vyústí v takovou mezi, mezivládní konferenci před generálním schromážděním OSN v roce 2018. Čekají nás tedy dva roky. Celý proces je poměrně intenzivní. V současné době se řeší jednotlivé modality. Týká se to organizace a stanovení jednotlivých úkolů pro nadcházející dva roky. Týká se to také načasování, tak jak to bylo schváleno písemným postupem včera. A v tomto mezivládním procesu proběhnou poměrně široké konzultace s občanskou společností, jak zmínila Cecilie Wikström. A poté, co bude dohodnut organizační rámec, následuje období konzultací, takzvaná konzultační fáze, jednak první fáze pak druhá fáze, taková inventura, a třetí fází bude vyjednávání samotné. První fáze, tedy konzultace, začne v dubnu a bude pokračovat až do listopadu a tam nás čeká poměrně e, široká škála konzultací s mnoha zainteresovanými subjekty, ehm, a to včetně zapojení OSN, OSN, včetně generálního tajemníka, budou muset definovat zainteresované subjekty z řad akademické sféry, podnikání a podobně, tedy všechny ty, kdo by se mohli do konzultačního procesu zapojit. To bude první fáze, která začne v dubnu. To budou konzultace v Ženevě, těch konzultací bude šest a vyjednávání eh, bude poměrně těžké. Pak to nakonec budou tři konzultace v Ženevě, pak dvě v New Yorku a jedna ve Vídni, abychom zajistili také rovnováhu v oblasti geografické. A smyslem těchto vyjednávání bude se sbírat názory, vstupy, příspěvky eh, ze všech těchto oblastí a od všech zainteresovaných subjektů. Právě tyto dva spolupředsedající budou celým jednáním předsedat a e, jednat se bude jednou měsíčně a to podle jednotlivých témat. A tematické okruhy e, na kterých se členské státy dohodly. Proběhnou tři konzultace v Ženevě První se bude zaměřovat na problematiku lidských práv, sociální inkluzi, boj proti diskriminaci a druhá eh, schůzka v Ženevě se bude věnovat regulérně nelegální migraci a cesta migrace. Další se bude věnovat v Ženevě také problematice mezinárodní spolupráce a úloze vlád migraci. Pak budou dvě konzultace v New Yorku. Jedna se bude věnovat na příspěvku Diaspor pro trvalé udržitelný rozvoj. Další se bude věnovat hybným silám migrace a příčinám migrace, včetně nepříznivých vlivů změny klimatu a přírodních katastrof katastrof. Šestá konzultace proběhne ve Vídni a bude se věnovat pašování lidí a migrantů, obchodování s lidmi. Ve všech těchto fázích bude příležitost, aby zainteresované subjekty přispěli svým dílem a účastnili se těchto konzultací. A zvláštní zájem, to bych měla zmínit, když hovořím o zainteresovaných subjektech, tak zmíněny jsou také parlamenty jako možní přispěvatele v této první fázi. Na konci první fáze, kdy Mezinárodní organizace pro migraci e, zajišťuje pomoc a podporu generálnímu tajemníkovi, e, také vzniknou schrnutí z každého tematického zasedání a proběhnou také úsilí zapojit regionální orgány OSN a orgány na nižší úrovni, včetně také Globálního fora pro migraci a rozvoj a také možnost pro členské státy, aby do procesu přispěli. To je první fáze, která skončí v listopadu. Pak proběhne fáze inventury a ta proběhne od listopadu do ledna příštího roku. Vyústí ve velkou konferenci v Mexiku na konci listopadu 2017, kde eh, se bude prezentovat přehled celé první fáze. Jednání v této fázi je to vysoce strukturovaný proces. Během konference v Mexiku bude probíhat řada diskusí. Budou mu předsedat právě tito spolupředsedající, kofacilitátoři a tam se posluchači dozvědí také přehled výsledku této konference, což bude základ pro první nebo nultou verzi globálního kompaktu. A v sou, současně generální tajemník nabídne také zprávu, která bude schrnutí doprovázet a která bude podávat přehled všech faktů a čísel včetně klíčových výzev a příležitostí pro nadcházející období. Po fázi inventury nás tedy čeká mezivládní fáze. Musím doplnit, že proběhne široká konzultace se zainteresovanými subjekty, ale jakmile vstoupíme do mezivládní fáze s těmi 193 státy, začne se vyjednávat a tato vyjednávání začnou v únoru na základě nulté verze, kterou připravili spolupředsedající. Současně v New Yorku je to standardní procesní postup, se objeví nové modality eh, usnesení, kdy se bude eh, připravovat postup jednání a to by mělo být k dispozici do ledna. Pak začne vyjednávání samotná. Bude to v podstatě jedno zasedání měsíčně, trvající tři dny od toho eh, února pak čtyři dny v březnu, pak dále setkání v květnu, v červenci. A výsledkem by měl být globální kompakt na základě vstupu od zainteresovaných subjektů a na základě výsledku jednání s členskými státy. A to vše se bude točit kolem šesti hlavních témat konzultací, které probíhají mezinárodní organizace pro migraci, je velice úzce propojena celým procesem, to uvidíte, protože mají odpovídající technické expertní znalosti. Proto chci zdůraznit, že se také eh, bude takto postupovat i díky tomu, že v Ženevě právě mají řadu technických schopností. Eh, pak ve Vídni celá řada dalších mezinárodních organizací a New York bude nabízet celkový ve zastřešení konzultacím. Proces je poměrně komplikovaný, bude trvat zhruba dva roky a vyjednávání samotná začnou teprve v únoru. Další fáze 2017 se bude snažit utvářet obsah budoucích vyjednávání. A to je tedy současná situace a možná bychom měli doplnit, že očekáváme podobnou koordinaci za EU, tak jak jsme ji měli. Již jsme informovali dvě pracovní skupiny rady, jednak pracovní skupina věnovaná OSN a pak skupina na vysoké úrovni pro migraci protože práce, kterou děláme na tomto kompaktu, se věnuje jak vnějším vztahům, tak pilíři migrace. A Snažíme se tyto dvě problematiky propojit a k tomu jsme zapojili tedy dvě pracovní skupiny rady za poslední 6 až 8 měsíců a budeme i nadále v tomto procesu pokračovat v přípravě prvního kola vyjednávání v Dubnu, kde budeme jednat s členskými státy o tématu které se bude točit kolem lidských práv v nejširším možném kontextu a budeme s členskými státy diskutovat o tom, zda se mohou shodnout v hrubých rysech na dalším postupu, který pomůže jak členským státům EU, tak samozřejmě bude možné, aby členské státy zmínili další body koordinace EU na základě potřeby, možná více než dříve. Důležité je, aby Evropská unie sehrávala důležitou úlohu a to je něco, čeho si velmi váží OSN. OSN také velmi výrazně očekává, že EU se zhostí své úlohy náležitě a bude během všech vyjednávání aktivní. A myslím, že tím se mi podařilo zhruba nabídnout základní přehled a samozřejmě ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám, pane předsedo. Cecilie, už uh, je na čase uh, se k tomu vyjádřit, nebo... Uh, děkuji kolegům. Uh, Jaro se... Uh, Eli je tady, ale zapomněla jsem uh, se obrátil na Davidu, uh, obrátit na Davida a Izabel. Uh, z AFETu, kteří nám eh, opravdu eh, poskytli skvělou podporu a velice jsme se užili spolupráci s nimi na této misi. Chtěl jsem to říct i na veřejnosti, protože jsme se to velice vážili a velice dobrá, hm, dobrý příklad spolupráce. A vám bych také ráda eh, řekla, že se opravdu těšíme na spolupráci napříč institucemi, protože musíme odložit meziinstitucionální eh, neschody, které máme možné, protože tohle téma je tak důležité, že opravdu musíme eh, zdůrazňovat eh, důležitost Evropy, hovořit jedním hlasem a prohlubovat spolupráci mezi institucemi. Takže celá mise do New Yorku byla dobrým příkladem velmi dobré spolupráce a já se velice těším na mnoho podobných otázek. Takže děkuji opět všem a eh, mm, podporuji, eh, nebo doporučuji kolegům, aby si přečetli zprávu, zajímavou zprávu z mise. Děkuji, teď máme Alesu Kupovou z Ekonu. Dobrý den, eh, děkuji pane předsedo za slovo. A musím říct, že my se také velice vážíme zapojení Evropského parlamentu do tohoto to, tématu. Eh, dnes paní Nucen hovořila o, o migračním dohodě a já budu teď hovořit o uprchlické dohodě, o tom, jak je to propojené a přesto odlišné. Jak víte, New Yorkská eh, deklarace eh, má tyhle dvě přílohy. Za prvé komplexní rámec reakce na uprchlickou otázku. Mělo to být přijato jako skutečný Eh, skutečná dohoda, ale vzhledem k politickým debatám v New Yorku a snaze eh, projednat obě dohody zároveň na stejné úrovni, tak ten text nebyl přijat jako to, čemu se říká kompakt, eh, dohoda, ale jako takový předstupeň té uprchlické dohody. Ta mezina, ten mezinárodní právní rámec k uprchlíkům se liší a je rozhodnutější mm, než eh, ten eh, v případě migrace. Máme tady úmluvu o uprchlících a následné protokoly. Je tady určitý náskok v systému OSN a UNHCR a je tady velice silný mandát k tomu, jak zreagovat, reagovat na tedy množství uprchlíků. Ten komplexní eh, rámec pro uprchlíky dává tu vedoucí úlohu UNHCR při vedení a zahajování toho procesu. který má nakonec vyvrcholit eh, přijetím dohody v roce 2018. Vzhledem k tomu, že ten eh, komplexní eh, rámec reakce je rozvinutější a strukturovanější, nepředpokládá se žádné mezivládní vyjednávání o tomto Spíš jde o, o vyzkoušení stávající přílohy 1 k New Yorkské eh, a jeho případné, nebo její případné doplnění. a předložení tedy eh, valnému schromáždění OSN eh, k přijetí. V této fázi UNHCR se pokouší vytipovat pilotní země. Zatím byly potvrzeny tři země. Uganda, Tanzánie a Somálsko. UNHCR také jedná s dalšími zeměmi o možných pilotních projektech. Například u eh, Somálska máme eh, spoustu eh, somálských uprchlíků v okolních zemích, takže z Etiopie a z Djibouti také Eh, mluvíme o rozšíření toho přístupu. Jakmile eh, ty eh, nové prvky toho rámce budou testovány v, otestovány v terénu, má následovat kolo globální konzultací. UNHCR předpokládá konzultace se zainteresovanými stranami občanskou společností v červnu 2017 a Potom tady budou konzultace zaměřené spíše na státy, ale také s občanskou společností v prosinci 2017 na jejich základě a také v závislosti na reakci z terénu by rádi navrhli text eh, té globální dohody členským státům. UNHCR také vytvořilo úkolovou skupinu, která bude pracovat na těch prvotních zemích a máme také speciální poradkyni Ann Hansen, eh, tedy eh, vysoké komisařce a tato sleduje na globální úrovni. K obsahu toho komplexního rámce a reakce na uprchlické věci. Má to takové čtyři hlavní eh, složky, jak zmínila řada kolegů. Za prvé, jeden z první, jedna z prvních věcí je snížit zátěž hostitelským zemím tím, že se poskytne víc tedy podpory eh, civilní. Říkáme, že tady 80% uprchlíků eh, žije v, soukromých, eh, v sousedních zemích, takže je třeba podpořit právě tyto země. Další prvek který je relativně nový v debatě o uprchlících, je větší eh, důraz na ehm, důstojnější reakci eh, v případě uprchlíků eh, na samoodpovědnost, spolehání se sebe na, na sebe samého. V řadě zemí jsou uprchlíci Eh, umístěni do táboru daleko od civilizace a pak jsou eh, závislí na humanitární pomoci. Takže tady jde o to, aby uprchlíci měli eh, přístup k sociálním službám a mohli si na sebe vydělávat a měli prostě takový důstojnější život. Třetí prvek je sdílení globální odpovědnosti prostřednictvím přesídlování. To je velký eh, prvek. A poslední věc se týká budování míru a prevence. Tím se snažíme postarat se o to, aby političtí aktéři byli eh, zapojeni do řešení konfliktu, aby eh, uprchlo méně lidí. My jsme velice zapojeni do tohoto procesu intenzivně. Myslíme si, že ten rámec je velmi dobrým eh, prostorem pro spolupráci v eh, politických otázkách. Souvisí to s eh, bude to podobné tomu politickému dokumentu, který komise předložila a mm, minulý rok, který hovoří o, nebo který se ve jménu mm, jmenuje vlastně o důstojnosti, hovoří ve tom svém jménu a s UNHCR jsme tedy ve styku a snažíme se eh, sledovat to dění. Jsme zapojeni na globální úrovni, ale i v těch pilotních zemích a snažíme se eh, hledat to, eh, jak CRF a náš přístup se překrývají. To je víceméně všechno a rád zareaguji na vaše připomínky. Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Kolegové. Pokud ne, tak eh, děkuji oběma eh, kolegům Sekonu i z eh, SVČ. Myslím, že jsme tam byli zastoupeni na velmi vysoké úrovni a myslím, že to byla velmi úspěšná delegace, pokud je o ty detaily, které zmínili hosté a členové delegace. Myslíme, že bychom se měli těšit na uspořádání dalšího setkání k eh, rozvoji těch mm, globálních dohod, eh, jako je UNHCR, UN a tak dále. A, předložím to eh, příslušným osobám ke zvážení, tak abychom to mohli dále sledovat s ohledem na nedávný politický vývoj. Je velice důležité, abychom eh, na toto navazovali a to, co eh, jsme si zde dnes eh, pověděli, je, bylo velice užitečné, takže vám oběma děkuji za váš příspěvek dnes dopoledne. Děkuji vám, kolegové. A teď pro změnu jsme tedy jednou si to mohli všechno probrat v klidu obyčejně. Pracujeme pod časovým tlakem. Tak, dva kolegové na příští bod tady zatím nejsou, což je docela eh, logické, protože eh, jsme to inzerovali eh, na desátou, pan Džiníči a pan Lenář, takže ověřme, jestli už jsou na cestě, pokud ne, tak si dáme pauzu až do deseti hodin. Nevím, jestli jsou tady nějaké automaty na kávu poblíž. No a dejme si prosím teď pauzu do deseti.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

colleagues, we're going to take point 10, which we said we'd take at 10 o'clock. Tak, eh, desátý bod. Říkali jsme, že musíme začít v 10 hodin, protože v 10.15 začíná hlasování a na tento bod 10 tady máme maximálně 15 minut, to znamená, musíme hovořit eh, stručně. Jde tady o pracovní cestu výboru Liber do agentury EU LISA do Talinu do Estonska mezi 3. a 4. listopadem 2016. Šlo tedy o informační systémy v oblasti spravedlnosti a práva. A e, celá ta cesta se odehrála 3. E, a 4. listopadu 2016. To znamená, že tu na ten návrh zprávy máte před sebou a já bych poprosil vedoucí této delegace, paní Katerinu Činiči, aby nám k, tomu, k této zprávě něco řekla. Grazie, grazie, prezidente. La... Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo ta návštěva, která se odehrála 3. a 4. listopadu v Talinu, byla opravdu extrémně zajímavá. Díky té této misi jsem já a pan Lenders, kterému tímto velmi děkuji, jsme v podstatě mohli navštívit eh, instituci a strukturu EULISA a díky tomu jsme se také eh, mohli jaksi ponaučit Navštívili jsme tedy hlavní sídlo EU eh, LISA, hovořili jsme s výkonným ředitelem, který nám vysvětlil, jak agentura funguje, či jakými tématy se zabývá a jaké hlavní projekty eh, jsou na programu práce. Eh, hovořili jsme nebo byli jsme v úzké spolupráci také s našimi kolegy ze Štrasburku, kde je v podstatě ta operativní část agentury EU LISA. Hovořili jsme také s estonským ministrem eh, spravedlnosti a vnitra. A v rámci tohoto zasedání jsme hovořili o těch tématech, na které se chce zaměřit estonská vláda v druhé Eh, v druhém semestru. Bylo to velmi zajímavé, protože jsme se opravdu mohli podívat na to, jak ty operativní systémy fungují in situ. Navštívili jsme také talinské letiště a bylo to opravdu extrémně zajímavé. Podívali jsme eh, se v podstatě na to, jak funguje administrativa a zpráva bezpečnosti na letištích. A eh, proběhlo tady několik jednání a po všech těch návštěvách, setkáních a schůzích mohu potvrdit, že ta mise byla opravdu více než eh, pozitivní. Byli jsme schopni se tedy podívat na všechny ty operativní eh, struktury, měli jsme opravdu tu možnost podívat se pod pokličku EU LISA a eh, také jsme viděli, jakým způsobem jsou zpracovávány velké databáze EU, DOS, EU, LISA a tak dále. Tak a EU Lisa má v podstatě v tuto chvíli už tu strukturu pro to, aby čelila těm eh, současným a budoucím eh, výzvám. Eh, vychází to také z nového právního rámce, který vlastně se zabývá hlavně otázkem, otázkami vstupu a výstupu a hovořili jsme samozřejmě také o těch úkolech a mandátech a pravomocích EU LISA. Jeden z nejdůležitějších úkolů nebo zkoušek pro EU LISA jsou asistenční informační systémy, které mají zajistit interoperabilitu tohoto eh, systému s ostatními. Samozřejmě největší problém je terorismus. To znamená, tady je vyžadována spolupráce se všemi agenturami, které se zabývají bezpečnostními, bezpečnostním dohledem hranic, pobřežních hranic a tak dále. To znamená, že se v tuto chvíli musí se zabývat otázkami zprávy různých databází, včetně EU kodexu. To znamená, že jde o spolupráci Europolu, Eurojustu, Eh, Evropské agentury pro základní lidská práva a jde také samozřejmě o úzkou spolupráci s národními orgány a úřady. A já opakuji, že celá ta návštěva a mise byla opravdu velmi úspěšná a měli jsme možnost se tedy podívat také na ten potenciál, který v tuto chvíli EULISA nabízí, jak pro ty současné, tak i budoucné výzvy. Byli jsme trošičku zmatení, protože v tuto chvíli hovoříme jaksi o 50 milionech euro na ty operativní eh, záležitosti. Ale v podstatě ten eh, rozpočet nepovoluje zaměstnání nebo nedovoluje žádný dodatečný nábor nového personálu dokud tedy nevstoupí v platnost ten nový právní rámec pro výstupy a e, vstupy. To znamená, že tady je třeba udělat všechno pro to, aby EULISA měla opravdu dostatečné, e, dostatečný počet personálu. Nejde pouze jen o peníze, jde v podstatě o to, aby opravdu měli dostatek lidí, kteří pro ně budou pracovat. Oni se zabývají otázkami i kyberzločinu e, a ochranou soukromí i když nedošlo ke kybernetickým útokům doposavat, tedy kterými by se mm, EULISA zabývala, tak je důležité, aby aktivity EULISA pokrývaly i tuto oblast. A všichni víme, že v tomto roce 2017 dojde k revizi nařízení o, o fungování této agentury. A náš výbor, doufám tedy, nebo si myslíme by měl být nebo by měl podporovat politicky vedení a potenciál této agentury, protože práce EU LISA je opravdu velmi důležitá pro naší bezpečnost a proto naše vedení a naše podpora této agentury je zcela zásadní. A tím se dostávám ke konci, k závěru toho, co jsem chtěla říci. Chci poděkovat opravdu všem, kteří se účastnili této mise. Děkuji sekretariátu výboru LIBE, která nás velmi, eh, který nás velmi podporoval. A ještě jednou děkuji panu Lenarsovi a děkuji také eh, estonskému ministrovi spravedlnosti a vnitra, se kterým jsme se mohli setkat a který také hovořil o, svém, eh, o své práci současné a budoucí. Děkuji Kataríno za tuto velmi komplexní zprávu a ptám se pana Lenarse, jestli chce něco dodat. Ano, budu velmi stručný. Děkuji, pane předsedo všechno bylo řečeno. Katarín opravdu už řekla vše, co bylo třeba. E, myslím si, že je velmi důležité. Když se podíváte na program té naší návštěvy a na to množství těch témat a věcí, o kterých jsme hovořili, e, vízový informační systém, šengenský e, systém, Eurodac, ACRIS, PNR, všechny tyto, tato hlavní témata, o kterých jsme hovořili, to jsou opravdu celá zásadní témata, pro náš výbor. My musíme velmi dobře vědět, jakou roli hrají, jaký je účel jejich práce ve chvíli, kdy hovoříme tedy o těch operativních výzvách, které úzce souvisí samozřejmě s otázkami rozpočtu, personálu a tak dále. A proto si myslím, že my musíme udělat všechno pro to, aby tyto agentury a tyto struktury byly dostatečně podporovány. Děkuji také Katrin Huber, děkuji ještě jednou eh, se sekretariátu výboru, které, kteří nás opravdu velmi podporovali. A také bych rád po, po, poděkoval ministrovi vnitra, všem, kteří nás vydali a přijímali také na letištích. To znamená, že to byl v podstatě jasný důkaz toho, jak celý ten systém funguje také v praxi a doufám, že takto budeme úzce spolupracovat i v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, děkuji pana Lenáři, děkuji také Kataríně. Já nevím, pokud nikdo tomu nechce nic dodat, tak eh, bychom mohli tuto zprávu považovat za schválenou. Děkuji mnohokrát, kolegové. A tímto se dostáváme tedy k hlasování a uděláme si ještě pětiminutovou eh, přestávku. Budeme hlasovat trošičku v jiném pořadí. Začneme nejdříve zprávou Lorenzo Fontana, Tady začínáme v 10.15 zprávou Lorenzo Fontana. Pět minut pauza. Okay, sorry, yeah. Colleagues, um, Milí kolegové, začínáme s hlasováním a budeme se tedy držet Okay, colleagues, if you want to settle down. Kolegové, prosím vás, posaďte se na svá místa. Řekli jsme, že začneme s hlasováním v 10.15. Thank you. Okay, colleagues, um, we're going to proceed to the votes. Kolegové, budeme hlasovat. Někteří z vás už mě možná slyšeli, že jsem říkal, že budeme trošičku měnit pořadí hlasování. Ne, omlouvám se za to, co jsem řekl. To znamená, že se vrátíme k tomu původnímu pořadí hlasování. To znamená, tento požadavek byl stažen a začínáme tedy s pravou Angeliky Mlinár, poté pokaž, pokračujeme Lorencem Fontanou a potom panem Josefem Weidenholzerem. Takže všichni mají hlasovací kartičky. Pokud nemáte hlasovací kartičky, tak nám dejte vědět, prosím vás, v tuto chvíli. Teď, nyní. Takže vycházím z toho, že všichni mají své hlasovací kartičky a přicházíme tedy ke zprávě Angelike Mlinar. Je to paní zpravodajka? Ne, paní zpravodajka tu není, protože tu být nemůže. A paní zpravodajka tu tedy být nemůže a my hlasujeme. Takže tady hovoříme o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Hovoříme tedy tady o návrhu zprávy a začínáme. Začínáme kompromisem 1, kde hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 20 hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. 108, 108, pozměňovací návrh hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 109. Hlasujeme. Hlasování je konce. Přijato. 110, 110, hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. Pětka, hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 111. pouze druhá část. Hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 112. pouze druhá část. Hlasujeme o druhé části. Hlasujeme. Hlasování u konce. Zamítnuto. 21. Hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 115. Oddělené hlasování. První část. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo 2. Ne, pan předseda se opravuje. Pozměňovací návrh 116. Hlasujeme 116. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 2. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Trojka. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 1, 2, 3, 123, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 126, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 127. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 128, 129, 71 unblock. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo čtyři Hlasujeme. Konec hlasování. Přijata. Tak, 123, 103, 132 hlasujeme, konec hlasování. Zamítnuto. 133 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 134. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 135. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 136. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Šestka, kompromisní návrh šest. hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 7. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 8. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 48. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 47. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 49. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 50. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 51. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 52. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 53. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 1A. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 57. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 58. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 1b. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 61. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 62. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 63. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 64. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 65. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 66. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 67. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 68. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 69. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 70. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 72. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 73. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 74. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 75. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 76. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 1C, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 81. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 83. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 84. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 86. A ne, spletl jsem se, říká pan předseda. Kompromis 2a. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 86. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Šestka. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 2B. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Osmička. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Devítka. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 95. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 97. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 99. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Desítka. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Jedenáctka. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Tak, můžeme, dělat, můžeme hlasovat unblock až do čtrnáctky. Takže unblock až do čtrnáctky. Unblock. Hlasujme. Takže 12 až 14. Unblock. Hlasujme. Ne, až do konce. Konec hlasování. Tak až do čtrnáctky. Přijato. Tak 15 až 104. Hlasujme. Konec hlasování. Ano. Tak konec eh, hlasování. Ne, ani jsme nezačali hlasovat. Může někdo začít. A bylo to přijato. No, pan Engel mě prostě tady rozptiluje. Hmm, ano, ano, ano, já jsem... Takže šestnáctka, takže šestnáctku, prosím. Šestnáctka až 107. Takže od 16 až do konce ne, nemůžeme, dobrá. Ne, takže 16. Hlasujme. Tak, 16. Konec hlasování. Přijato. 105. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. 106. Konec hlasování. Přijato. Sedmnáctka. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Osmnáctka. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Devatenáctka. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. A 107. Hlasujme. Konec hlasování. Přijato. Tak a teď konečné hlasování o návrhu v závěrečné podobě, takže hlasujeme. Konec hlasování přijato 44 pro, 5 proti 1 se zdržel. Tak gratuluji paní zpravodajce. Vážení kolegové, nyní budeme hlasovat o zprávě Fontána. Jediném hlasování jste-li připraveni, je to podrobení nových psychoaktivních látek kontrolním opatřením. Budeme rovnou hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 34 k 0, jeden se zdržel podle záznamu. A nyní se dostáváme ke konečném hlasování, tedy se mluvilo o vztazích mezi eh, eh, EU a Lichtensteinském rámci eh, ochrany externích hranic, zpravodaj pan Bidenholzer. Přejdeme rovnou k hlasování. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 42 hlasy dvěma. dvěma. Blahopřeji panu Waltenholzerovi. Děkuji vám, vážení kolegové. Bez mikrofonu. Děkuji vám, kolegové, prosím. Eh, opuste místnost v klidu, přejdeme ke zbytku pořadu jednání ve tři čtvrtě 10.45. Sophie, do you want to start now? Can you start now? Sophie, přejete si začít? Jste připravena? Yeah. Okay. So we wait. She prefers waiting. Okay. Okay, colleagues, we'll resume at, um... Vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání. Vážení kolegové, prosím, pokud chcete odejít, můžeme rovnou začít v další části jednání. Paní zpravodajka je tady. Okay, thank you. Thank you for leaving so efficiently. We can, uh, we can begin the... Děkuji mnohokrát za se. Můžeme nyní začít s bodem 14 standardy pro eh, přijímání žádostí o mezinárodní ochranu, recast, eh, E, zde e, jednáme o reformě společného evropského asilového systému, jde o recast směrnice standardů pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, e, což je zásadní téma. Vidíme zde několik slabých míst a problémů pro celou EU v současné migrační krizi. To je uh, Eh, v současné době projednáváno v rámci reform, které navrhuje Evropská komise. Spravodajka Sophie Intveld přednese návrh zprávy. Prosím, Sophie. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, podmínky o podm- přijímání žádostí, respektive rikast směrnice je součástí širšího balíčku. Já jsem svou zprávu napsala převážně v duchu eh, toho, že vnímám celou problematiku komplexně. Je to tedy úzce propojeno s dublinskou složkou eh, se směrnicí o postupech a dalších směrnic, které původně byly zamýšleny jako nařízení. Evropská komise se na tomto místě rozhodla zaměřit na snížení sekundárních přesunů a komise se snaží eh, eh, zvolit spíše přístup byče, já zdůraznuju přístup cukru. A to především, pokud jde o snížení sekundárních přesunů tím, že zavedeme sankce osobám, které se snaží z systému prchnout. My jsme sankce sice neeliminovali úplně, ale postupujeme eh, rozvážněji eh, s v rámci systému justice, že by měl zasáhnout soudce e, a sankce by se měly omezovat na naprosté minimum, neměly by být punitivní. Zároveň jsem přesvědčená, že sekundární přesuny migrantů lze snížit také pozitivními pobítkami. Tedy mohli bychom přesvědčit lidi, aby si přáli zůstat tam, kde už jsou a tím snížíme eh, přesuny až na dno, takzvaně tam, kde se lidé se, si státy přehazují migranty a uprchlíky jako horký brambor, aniž by se snažili je co nejrychleji a co nejlépe integrovat. Některé návrhy, které připravila Evropská komise, představují krok dál. Například komise navrhuje urychlení přístupu na trh práce a snížení čekací lhuty na 6 měsíců. Já bych to raději snížila na nulu, pokud mají lidé tedy mít přístup k trhu práce ode dne, kdy podají žádost. Samozřejmě ono bude dost obtížné pro ty lidi pracovní místo najíst, ale musíme maximalizovat jejich šance, aby práci našli a aby se stali soběstačnými. Proč byste si přál, aby společnost platila lidem za to, že nic nedělají, ani vlastně nesmějí nic dělat, jsou frustrováni a tím se jenom snižují jejich šance na to, že se do společnosti začlení. Od dne jedna by měly tedy přijít také jazykové kurzy, protože tím se také maximalizuje šance migrantů, aby se plně začlenili do společnosti. Zlepší se také jejich šance na nalezení pracovního místa. Někteří lidé si řeknou, dobře, my ale ani nevíme, zda tito lidé zde budou smět zůstat, budeme tedy do nich investovat zbytečně, když odejdou. Ano, samozřejmě to se může stát a také se to v některých případech stane ale já bych dala příležitost, přednost tomu, že do lidí budeme investovat, i když nás třeba opustí, protože investice do znalostí a práce není nikdy zbytečná, než abychom lidem platili za to, že jen tak nečinně čekají celé měsíce nebo i roky a tím se vlastně ještě snižuje jejich šance na integraci. My bychom tuto šanci naopak měli maximálně zvýšit. Měli bychom se tedy zaměřit na základní práva, konkrétně především práva zranitelných skupin, skupin se zvláštními potřebami, děti, ženy, osoby z menšin jako LGBTI, z náboženských menšin, osob, které prošly těžkým traumatem, oběti znásilňování a mučení. To jsou lidé, kteří potřebují zvláštní péči a měli bychom se také zaměřit na specifické potřeby v oblasti duševního zdraví, protože vidíme, jak jsou lidé těžce traumatizováni. Děti, které prožili strašlivé e, situace a tomu všemu se musíme věnovat. Myslím, že tedy to jsou hlavní prvky zprávy a pokud jde o postup, tak dvě poznámky. Jde o recast směrnice. V zásadě tedy nemůžeme zasahovat do některých částí textu. Můžeme se mezi sebou shodnout na tom, že umožníme pozměňovací návrhy do částí textu, které komise nezměnil, pokud nalezneme politickou dohodu ale musíme také nalézt politickou dohodu eh, s komisí a radou. A pro ty z vás, kteří si děláte starosti, že možná eh, nebudou moci podávat pozměňovací návrhy na bílé části textu, tak já osobně s tím problém nemám. Jenom chci zdůraznit, že pokud nalezneme schodu, musíme také přesvědčit druhé dvě instituce, ale jinak s tím problém opravdu nemám. Pokud jde o radu, tam si nejsem přesně jistá, co si mám myslet. Měli bychom zahájit neformální rozhovory co nejdříve. Rozumím tomu tak, že Rada v současné době prochází procesem, že se dokument čte článek po článku. A uvažuji o tom, co je cílem Rady, pokud jsou připraveni volit přístup, který vychází z takzvané pevnosti Evropa, s tím, že chtějí uzavírat dohody třeba s Libí, tam vůbec nevím, kdo je v Libii naším protějškem, jaká vláda, s kým vlastně jednáme. A kladu si otázku, zda lidi posílat zpět do země, která v současné době rozhodně nemá nejlepší eh, pověst v oblasti dodržování lidských práv. Eh, moje preferovaná varianta Eh, a to si myslím, že je také v souladu s většinovým míněním této sněmovny, je abychom měli velice pevnou politiku pro azyl a uprchlíky ruku v ruce s politikou pro eh, právní, legální pracovní migraci. To by bylo v pořádku jako reakce na problémy, které před námi stojí, ne abychom zavírali oči před tím, co se děje za hranicemi EU. Pokud dokážeme přijmout balíček a připravit komplexní politiku pro e, oblast azylu a migrace, podaří se nám dostat situaci pod kontrolu. A věřím, že části toho zcela jistě budou prospěšné. Doufám, že svou zprávou mohu k vytvoření takového komplexního přístupu přispět. A také doufám, že Rada se eh, shodne s Evropským parlamentem na takovémto přístupu, než aby přesouvala problémy mimo hranice EU a než aby zavírala oči nad problémy, které jsme před lety vytvořili. Děkuji. Děkuji, to byl tedy velice eh, zajímavý příspěvek Rikastu. Pokud se chcete přihlásit, eh, přihlašte se No a pak eh, prosím, přihlašte se do diskusy a pak eh, nejprve budu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Na úvod chci zmínit, že mohou podpořit řadu z toho, co již tady zpravodajka zmínila. Toto je směrnice, která musí jít ruku v ruce s kořeny migrace, včetně migrace za prací. To má velký význam. Ehm, je to tedy nesmírně zásadní právní předpis, pokud se nám podaří dostat do situace, kdy se e, ujmou odpovědnosti všechny státy EU, musí k tomu existovat systém, kde si uprchlíci přejí jít i do jiných zemí, než do těch, které si zvolili na začátku systém, který probíhal dnes, není udržitelný, kdy většina uprchlíků míří jenom do hrstky zemí. Podmínky přijetí musí být dobré napříč EU, tak aby si migranti, uprchlíci sami vybírali různé země, abychom zajistili určité rovné podmínky. To se týká sekundárních přesunů také. Máte-li dobré podmínky, tak zcela jistě budou ochotni zůstat tam, kde zrovna jsou. V návrhu samotném najdeme celou řadu zlepšení, například lepší definice rodinného příslušníka. nedoprovázení, ne, nezletilé osoby a podobně. Ale pak jsou tam části textu, které tak kvalitní nejsou. Například tam, kde v současné době eh, je 40 tisíc dětí zadržováno v táborech. To by se dít nemělo. Zranitelné skupiny, včetně dětí, by neměly být zajišťovány a zadržovány eh, v ubrchlických táborech. To by nemělo být vůbec povoleno. A chci zmínit ještě jeden aspekt zapojení se do trhu práce, snížení na 6 měsíců, což samo o sobě zní velmi pozitivně, ale také souhlasím se s pravodem, že by to měla být nula, že by ti lidé měli mít možnost zapojit se do trhu práce okamžitě. To je signál pro Turecko. Když k ním přijíždějí migranti a uprchlíci ze Syrie, tak by Turecko mělo také integrovat od prvního dne. My to chceme posunout na 6 měsíců. To není udržitelné Situaci ve Švédsku znám nejlépe. A jakmile je žádost podána, bude trvat nejméně čtyři měsíce, než se žádost projedná. V takovém případě by měl mít migrant možnost pracovat okamžitě, měl by mít tedy výjimku z požadavku eh, na držení pracovního povolení. Pokud jste přesvědčeni, že se proces zpracování žádosti protáhne na více než čtyři měsíce, měl by mít migrant možnost pracovat okamžitě eh, a tam potom není nutné zešvat žádnou výjimku. Pokud ten člověk už nějakou dobu pracuje a je tam příslip trvalejšího zaměstnání, měli by být, mít možnost zůstat, měli by mít možnost získat povolení k pobytu, aby mohli i nadále pracovat. A to je něco, co budu neustále opakovat. A to je věc, kterou bychom měli dodržovat. Já si myslím, že nás e, čekají velice zajímavé e, diskuse a že tedy se můžeme těšit na nesmírně zajímavou práci. Děkuji mnohokrát, dám slovo dalším stínovým zpravodajům, než dám slovo dalším kolegům, kteří ukázali, Blizin, paní Šams. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci a musím říci, že eh, tady eh, můžeme ocenit všechny návrhy. Zde vidíme obrovskou citlivost také vůči tomuto návrhu. Chci eh, jenom doplnit, že mohu souhlasit s cíly eh, a přístupy, které výbor zvolil k sekundárním přesunům, tak aby se zlepšila situace žadatelů o azyl. Já k tomu mám ještě několik dalších připomínek. Doufám, že eh, právě tady se ukáže, že komise a další eh, orgány budou schopny nabídnout dostatečnou podporu i v izolovaných případech migrace. A velice vítám rozhodnutí rady eh, se této záležitosti, tomto programu věnovat. A zlepšení situace postavení žadatelů o azyl zde jdou e, ruku v ruce e, s vývojem situace. E, sice nesouhlasím úplně stoprocentně s návrhy, ale zcela jistě se shodnu na tom, že je potřeba lidem zajistit jazykové kurzy. A podstatná bude také snížení doby čekání, než budou mít přístup na trhu, na trh práce, abychom se zbavili tohoto velkého časového rámce. Já myslím, že ta situace v Evropě je poměrně závažná, eh, je velká nezaměstnanost mladých a proto musíme nalézt správnou rovnováhu. Já si myslím, že to, co můžeme čekat nejlépe je, zde je vyjádřeno v 15.2, tedy Mm, trhy práce v členských státech by e, měly zahrát e, také svoji úlohu. A chtěl bych jenom doplnit, že v dobách, kdy má migrant e, smlouvu na trhu práce, bychom měli zajistit, aby to nemělo negativní dopad na členský stát. To má velký význam z hlediska žadatelů o azyl, eh, kteří jsou pak na trhu práce. Samozřejmě náklady pro hostitelský stát by měly být na minimum. Katie, omlouvám se. Prosím, chcete hovořit nyní? A pak Cornelia. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem dorazila pozdě, byla jsem na jednání v jiném výboru, kde jsem musela prezentovat zprávu pro pravodajku. My jsme již měli úvodní jednání a naše skupina podporují její myšlenku vyjasnění návrhu. Myslím, že je velmi vhodné se zaměřovat na pozitivní eh, motivaci raději než na Eh, punitivní stránku. Samozřejmě poskytování jazykových kurzů žadatelům, to má velký význam. Integrace by měla začít od dne jedna. Eh, proto má, jsem ráda, že právě na to kladete důraz také uznání zvláštních potřeb eh, zranitelných skupin LGBT a další. To je něco, co můžeme také výrazně podpořit. Pak jsou také témata, kdy se zpravodajka rozhodla nedotknout takzvané bílé části návrhu, kdy pro skupinu SD například zadržení ne, eh, mladistvých ne, je velice bolestivým tématem eh, a chceme využít příležitosti, aby se toto dostalo na pořad jednání. Pak jsou tam nejasné eh, body týkající se zadrž, doby zadržování, eh, pak eh, fakt, že musí žadatelé platit za právní pomoc, ale to by mělo být poskytováno zdarma, dokud se nezlepší jejich finanční situace. A poslední bod. Pokud jde o pobítku v integraci, přístup k trhu práce ode dne jedna je velmi dobrým návrhem a my jsme o tom už diskutovali na prvním zasedání stínových zpravodajů. Musíme zajistit, aby se žádost o azyl nestala cestou eh, pro migraci lidí, kteří nejsou uprchlíky. Lidé, kteří mají šanci na získání statutu uprchlíka, by měli být eh, v tomto smyslu vnímáni jinak než ti, kteří se chtějí být stát součástí legální migrace, ekonomické migrace a podobně. Obecně můžeme ale hlavní linie vrhu podpořit. Děkuji, Katie, děkuji mnohokrát za to, že jste přišla a mohla se do diskuse ještě zapojit. A za EKR, pan Lahamov. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také paní zpravodajce. EKR podporuje e, klíčové účely návrhu snížit tzv. asylum shopping a e, sekundární přesuny. Řadu pozměňovacích návrhů zpravodajky však podpořit nemůžeme. Nemůžeme podpořit ani logiku, která za nimi je, protože jejich smyslem se zdá být snížení možností pro členské státy eh, uvalit sankce na žadatele eh, o azyl, kteří nedodržují pravidla. Je zásadní totiž, aby obě strany podle pravidel hrály například zaměření se na pozitivní motivaci než na odrazující opatření Eh, v tomto smyslu nepomůže. Například usnadnit přístup na trh práce je realistickou cestou, jak je motivovat k tomu, aby zůstali tam, kde jsou. A to i když nemají dostatečné dovednosti. My něco takového vidíme docela jasno Eh, jasně eh, v Německu, kde je snaha eh, zaměstnat žadatele o azyl a výsledky nejsou příliš pozitivní, abych to řekla eufemisticky. Často se velký tlak dává na členské státy samotné, dokonce lidé, kteří potřebují eh, ochranu, využívají asilový systém jako eh, cestu, která je dovede k ochraně. My však musíme zacházet jinak s lidmi, kteří pravidla nedodržují. Za GUE Cornelia Ernst. Já, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Nejdříve bych řekla, že návrh komise eh, samozřejmě zaostává značně za očekáváními, eh, zatímco by bylo nezbytné ke smysluplné integraci eh, uprchlíků. Je to docela jasné. V komisi se nikdo nezamýšlel nad tím, že do Evropy eh, přišlo milion lidí, kteří, eh, které je třeba integrovat a, a zpravodaj se ty snaží, co on mm, nejví, nebo zpravodajka se snaží potrhnout to nejlepší, eh, kam dál na základě toho recastu. To je dobře, jsme rádi, ale je třeba, aby na stol také přišly jiné návrhy komise. Co si myslíme, že je dobré? Všechno eh, je dobré ohledně té eh, výhrady přeskumu, protože Důležité je, aby dostali nějaké právní prostředky do roky. To je pozitivní, to velice eh, vítáme. A samozřejmě víme, že se tím nedosáhne všechno pozitivní je, že jsou tady obsažené eh, jazykové koře, Ty musí být také zdarma pro příchozí uprchlíky. To je jedna věc, kterou velice podporujeme. A také zejména pokud jde o práci. Když přijdete do Německa, tak to eh, řízení probíhá tak, že nejdříve musíte Mm, se dostat k práci přes několik vrstev. Musíte, musí se přeskoumat, jestli eh, tu práci chce nějaký občan EU, potom eh, uznaný uprchlík a potom a potom a tak dále a tak dále. Takže to, to se táhne měsíce. My si myslíme, že to je špatná cesta. Pokud budeme chtít eh, jít touto cestou a řekneme, že od začátku by tady eh, měla být ta možnost pustit se eh, do práce, kde to je možné, tak by to byla pozitivní věc. Už proto, že eh, bychom těm neměli dát možnost se postarat sami o sebe. Každý stát eh, si se o tohle musí eh, postarat tak, aby mu klesly náklady. Takže to podporujeme. S čím máme problémy? Všechno, co eh, se týká útěku a vazby. To je zásadní problém, který nemůžeme odsouvat. Myslíme si, že je obtížné už, když hmm, druhotná migrace se s tím vlastně eh, nepotírá těmi návrhy, ani těmi eh, dalšími návrhy komise. To je prostě pošetilé a, a, a rozhodně to nikam nepovede. Ta represivní opatření vůbec nemůžeme podpořit. Hlavní problémy jsou děti. Prostě nejde, aby eh, tady byla vazba dětí v roce 2013 tady byly velké protesty nestátních organizací, které říkali, jak můžeme zajistit, a aby dítě nebylo drženo ve vazbě. Nebo tohle prostě nelze. Všechno, co souvisí s dětmi, je, a to musíme ještě jednou znovu říkat, prostě je to, eh, prostě musíme to eh, v jednu chvíli dát najevo. K tomu, co teď tady máme. Mm, potom ještě eh, neomezený přístup ke zdravotní péči. To si také myslím, že je velmi dobré. Komise eh, mm, tady eh, vlastně popíjí to, že by azylové systémy mohly být humanizovány v jednotlivých zemích. To se stěžuje. Takže celkově podporujeme zpravodajku ve všech otázkách, i to, to vymezení rodiny, i těch, kteří potřebují ochranu, to je v pořádku, tak bychom to měli nechat. V některých věcech Ehm, Budeme mít takové trošku naléhavější návrhy, to je jasné. Ehm, potom ten princip odmítání odmítáme a ale každopádně s tímto eh, v návrhem paní zpravodajky se můžeme dostat daleko. Děkuji, Kornelie. A teď eh, kolegové v pořadí, jak se přihlásili. Nejdřív více Kienge. Grazie, eh, grazie, presidente. Sono, ehm, Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem ráda eh, za tu práci, eh, která zde byla odvedena. Integrace uchazečů o azyl v Evropě je výzvou, která nás čeká i pokud jde o odpovědné a, a, a svědomité řešení a jevu migrace, je tady celá řada důležitých věcí a souhlasím s návrhy paní zpravodajky. Akorát bych chtěla zdůraznit jedno důležité téma, a sice abychom brali v úvahu obrovskou práci, kterou tady odvádějí pohraniční státy. Tady myslím konkrétně Itálii které eh, se musí potýkat s eh, velkým počtem eh, žadatelů o azyl a teď se tam projednává zákon o přijímání uprchlíků. Je to model politiky založený na integrace, založená na solidaritě. Jedná se o integrace eh, na trhu práce a na získávání možností ke všem možným eh, službám, protože prevence konfliktů eh, je výsledkem dobré terénní integrace. Závěrem bych ráda připomenula, že máme-li se dostat k dobré integraci lidí, tak je třeba také zajistit jejich přemístění, realokaci. Eh, a zatím ty eh, výsledky nejsou příliš důvodem k hrdosti pro Evropskou unii. Děkuji, Ana Marie Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo. Já také eh, vítám toto přepracované znění a podporuji návrhy paní zpravodajky. My tohle děláme, protože členské státy vlastně nenaplňují tu směrnici typ. Ta pravidla tady máme, ale snažíme se zaplnit mezery, protože jsou tady velké odlišnosti ohledně toho, jak členské státy vlastně tu směrnici implementují. Mm, takže zaprvé je tady je eh, budování kapacit pro ty přijímající členské státy. To by se mělo stát hlavním cílem. Za druhé, přístup k eh, pracovnímu trhu od prvního dne. To opravdu zdůrazňuji. Zkušenosti ze Švédska i z jiných členských států ukazují, eh, že to je nejlepší způsob, jak integrovat uprchlíky. A je to také nejlepší způsob, jak Eh, omezit eh, dotace a peníze, eh, které se dávají na uprchlíky a to znamená, že populace to bude přijímat lépe. Potom k tomu, se říkal o dětech, je to dobré pro omezení druhotného pohybu, ale a zneužívání, ale ne na úkor prav dětí. Dítě je dítě první řadě a to bez ohledu na to, jestli je to uprchlík nebo ne. Pokud jde o, o přijímací standardy eh, pro děti, eh, tak pořád tady musí být opatrovnictví, eh, přístup k zdravotní péči, ke škole, k vzdělávání a, a lékařské a, a hodnocení, které musí být děláno souladu s důstojností dítěte. Děkuji, Birgit Zippo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se akorát eh, zaměřil na jednu věc. propojení otázky možných sankcí s zdávajícími eh, nebo neexistujícími standardy. Když jsme se začali bavit o novém azylovém systému, tak jsem nebyl úplně proti eh, sankcím, ale oni dávají jenom smysl, pokud za prvé dojde k nějakému přesídlení. Protože o čem tady nehovoříme? Za druhé, dává akorát eh, smysl, pokud toto, eh, když budeme opravdu hovořit o integraci. A bohužel členské státy už eh, snižují teď standardy pro ty, kteří dostali azyl. Takže ta finanční podpora a pro řadu uprchlíků, a tady nemluvím, nemluvím o Itálii a Řecku, takže ta finanční podpora, kterou dostávají, je tak nízká, že ani nejsou schopni eh, si zaplatit ani ty nejmenší byty, ale musí platit eh, za jazykové kurzy. No a pokud se pokusí eh, dostat práci ke zlepšení své situace, tak čelí celé řadě, nebo seznamu, dlouhému seznamu povolání, které mm, můžou vykonávat jenom s vysokou úrovní znalosti ten, toho národního jazyka. I u profesí, eh, kde není třeba žádné kvalifikace. Takže musíme eh, skombinovat ten eh, přístup k pracovním možnostem a k získání jazykového vzdělání. Pokud to členské státy nejsou schopné zajistit, tak já opravdu uh, chápu, že lidé nemůžou zůstat v takových členských státech. Děkuji, Roberto Mecolo. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji zpravodajce eh, za práci na této věci a za prezentaci. Je to eh, nesnadná otázka, ale velice důležitá, pokud máme řešit společný evropský asilový systém. Ve zprávě je obsažena celá řada pozitivních aspektů, zejména pokud je o jazykové kurzy. A nejde o to jenom, co stojí na papíře, ale Největší výzva je, aby členské státy správně uplatňovaly tu eh, směrnici o podmínkách přijetí na prvním místě. Já se zaměřím eh, zaměřím jenom na jedno místo v eh, souhledu s tím, co říkal Salvatore Polieze, náš tímý zpravodaj, a sice přístup na pracovní trh. Je to jedna z nejcitlivějších věcí. Já chápu, že ty argumenty, že přístup na pracovní trh pomáhá integraci, a odlehčí se tím i sociálnímu systému. Ale členské státy musí ověřovat, jestli to pracovní místo můžou obsadit jejich vlastní občané, je velice důležité tam, kde je vysoká nezaměstnanost. To, že lidé dostanou okamžité, okamžitý e, přístup k pracovnímu trhu, by se mohlo obrátit proti Eh, v autorům a já si myslím, že to je velice citlivá otázka a v naší cestě vpřed. Děkuji a paní Mussolini. Já bych chtěla eh, poděkovat eh, zpravodajce za její zprávu a tuto chvíli jsme ve fázi v mezinárodní politice, eh, která je asi kritická. Je za hranicemi Evropy. A tenhle eh, eh, balíček k řízení migrace, Dublinu a tak dále, tak já myslím, že Myslím, eh, že teď je třeba se zamýšlet nad eh, celkovým obsahem. Všude se mluví o harmonizaci, to je samozřejmě důležité. Zlepšovat standardy ve členských státech, to je také eh, podstatné, ale když my tady vždycky vytáhneme harmonizaci, tak si musíme uvědomit, že když eh, se tady neschodneme, tak eh, se tady budou zablokovávat eh, různé návrhy, když nebudeme komunikovat. Budeme ve slepé uličce. Vracím se k tomu, co říkala paní Koraca a další kolegové. Podívejte se na to, jak se to navrhuje. Pokud se podíváte na na to, že žadatelé o azyl budou mít automaticky právo, eh, k, eh, právo na práci, tak to znamená, že nezaměstnaní by se eh, proti ním mohli obrátit. A to by bylo strašné nepřijatelné. Ale pokud tohle představíte jako fakt, pokud se podíváte na tu směnici jasně, tak pokud je jaký Hmm, místní orgán, um, který nemá dost peněz na to, aby eh, platil ty migranty. A můžu jim dát práci. Tady se hovoří o nekvalifikované práci. Protože ve spoustě míst Evropy lidi nemají kvalifikace na práci. Takže pokud se podíváme na tohle, tak nikdo nebude inženýr nebo architekt, nebo o tom nemluvím. Takže proč se to nedělá? Pokud se podíváte na co se děje v Itálii, tam je spousta eh, nedohodatelné, nedohledatelných zaměstnání. Tam je černý trh. A, eh, a ten by se mohl dále rozvíjet. A jak eh, říkala kolegyně Mecola, musíme se postarat o to, aby se ta situace nezhoršila. Nemělo by to tolik tlačit na hostitelské země. Takže pokud máte eh, žadatele o azyl, kteří prostě měsíce nic nedělají, tak ta hostitelská země to nemůže přijmout. Když pak říkáte, že některé členské státy, eh, nebo členským státům potom řeknete, eh, chcete tady někoho, kdo tady prostě akorát bere peníze a nepracuje. To znamená, že vlastně místní orgány a členské státy eh, s tom nic nedělali. Naopak. Je tady určitá solidarita v tom, eh, jak tu práci rovnou rozdávat. To by může, mohlo být dobré pro eh, tu komunitu, pro, pro, opět, pro obce. A asi by bylo dobré, aby se nad tím paní zpravodajka zamýšlela. A potom, co říkala paní Koraca, zadržování nezletilých. Oni nám mizí. Můžou se zapojovat do organizované trestné činnosti. A já nechci, aby tam něco takového bylo. Musíme stanovit řádná pravidla. A potřebujeme eh, opatření, která jsou bezprostředně eh, svázaná s eh, imigračním trhem. Je důležité podporovat organizace, které podporují nebo nepodporovat organizace, které chtějí akorát vydělávat na migrantech. Často to přechovávání eh, nebo eh, je určitou ochranou. Ehm, prostě eh, každopádně my bychom měli vytvořit nějaký nový právní status ne nedoprovázaného nezletilce odděleného od rodiny. Dejme jim nějaký právní status, aby byli dosledovatelní, protože nemá smysl je automaticky zadržovat. Aby to nebyla čísla, na jedno, aby to bylo, prostě uvědomit si, že jsou to hmm. lidé, kteří eh, mají práva v momentě, kdy vstoupí do Evropy, ale teď jsou to jenom čísla. Pokud eh, dáte eh, té osobě nějaké právní postavení, tak už je to něco úplně jiného. Promluvme si o tom. Ta osoba je potom dohledatelná. Už to není eh, jednotlivec. A potom A potom je tady seznam těch zranitelných. To je poslední věc, kterou chci říct, pane předsedo. Podle eh, těch zákonů směrnic, pokud se podíváte eh, na celý ten systém, všichni tihle zranitelní, kteří přicházejí z nezletilci a tak dále, no prostě rozmýšlejme si ty dobré, si ty seznamy, ty jsou vždycky diskriminační, to není dobrá věc. Dobře to víte. Udělejme to pořádně. Všem zpravodajům bych řekla, sejdeme se se stínovými zpravodaji a pokusme se dohodnout eh, určitou komunikaci eh, na tomto textu. Protože je těžké přijít s evropskou jasnou linií. To je byla co nejpropojenější. Dobrá, tak já myslím, že jsi si vyčerpala svoji uh, kvótu. Uh, děkuji. Ne, při takové rozpravě uh, při pracovaném znění a záměrně uh, prostě nechci se dostat do problému. Takové debatě vám uh, umožňuji říct uh, všechno, co chcete, protože je to důležitá věc. Takže v tomto duchu si aby mluvili všichni. Takže pan Lenárs paní Winberg. Ještě někdo si chtěl vzít slovo? Jde pan Lenárs. Děkuji a děkuji zpravodajce eh, za návrh zprávy. Základním eh, principem eh, tady je eh, řádná implementace směrnice o přijímání. Důležité je, abychom také ta pravidla, která přijímáme, nastavili tak, abychom ženským státům neumožňovali schovávat se za tou směrnicí, aby unikli před svou odpovědností přijímat žadatele o azyl humánním a úctyhodným způsobem, neúctyplným způsobem. Pokud se tady hodí o, těch, o tom cukru a byči, tak já si myslím, že potřebujeme obojí. Mně se eh, docela líbila ta rovnováha, která byla v původním návrhu komise a doufám, že se nám podaří eh, nějakým způsobem zajistit eh, tuto rovnováhu v závěrečném textu. Hodně se to také říkalo o přístupu k na pracovní trhu od prvního dne a jazykovým kurzech od prvního dne. To zní jako skvělý eh, nápad, zejména pokud většina eh, žadatelů o azyl by měla možnost eh, zde zůstat, který, který sem přichází. Ale realita je taková, že řada z těch lidí, z těch žadatelů o azyl, nakonec pravděpodobně mm, nedostane. 625 tisíc lidí, nebo 625 tisíc lidí nedostalo azyl v roce 2015, takže Kdyby všichni dostali jazykový kurz a trh práce, tak by to bývalo podkopalo zásadně ten, eh, tu naši kapacitu eh, poskytnout to těm ostatním, kteří zůstávají. I ty eh, v roce 2017 ty hlavní národnosti, které přicházejí, mají tak 30% pravděpodobnost ani ne dostat azyl. Takže eh, investujeme energii a naše prostředky do lidí, kteří mají eh, rozumnou šanci eh, zůstat. V Nizozemsku jsme minulý rok, kde jsme měli 12 lidí z Maroka, 1000 lidí z Alžírska, 1000 lidí ze Srbska. Prostě všechno lidi, kteří nedostanou azyl v Nizozemsku, ale přesto jsme do nich museli investovat na pracovní trh, do jazykových kurzů, no to by nebylo ideální V návrhu komise je tady ta myšlenka, aby eh, uprchlíci, eh, kteří mají rozumnou šanci na úspěch, eh, dostali přístup už po třech měsících. Ale pokud mají zjevně nepodloženou žádost, tak ho nemůžu dostat ani po šesti měsících. Tohle je něco, čím bychom se měli opravdu zabývat. Je důležité, abychom integrovali eh, lidi od eh, co nejdřív. Nemá smysl eh, plýtvat energii a časem na ty lidi, kteří budou odesláni zpět. Děkuji Jerune a paní Windberg. Už? Ok, tak for... Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu, kterou jsem si přečetla. Je tady spousta velmi dobrých návrhů, nicméně tady zůstává stále velké množství otevřených otázek. Všichni se shodneme na tom, že samozřejmě chceme zajistit dobrý proces přijímání. Chceme také samozřejmě, aby ta integrace probíhala co nejoptimálněji. Nicméně, co se týče té situace v různých členských státech, to přece jsme slyšeli i z Portugalska velmi často slyšíme ty hlasy, kdy, které znějí jaksi v tom smyslu, jako že nikdo nechce do Portugalska, že žádní uprchlíci a migranti do Portugalska nejsou, i když tam ty životní podmínky vůbec nejsou tak špatné. Takže já se ptám, jak vůbec si tuto rovnost takzvanou eh, vykládáte, jak chcete vůbec takovéto podmínky zajistit, anebo Rumunsko, kde vůbec nedochází k dodržování těch eh, daňských kritérií. Ano, práva na práci, právo na vzdělání, to je samozřejmě pro integraci velmi důležité. Ale jazykové kurzy, ovládání jazyka, to je přece velmi zásadní, protože jinak jak chcete docílit integrace? bez jazykových eh, schopností. Nicméně v konečném důsledku jsou to ty členské státy, které mají to konečné rozhodnutí, kdy kdo bude moct se stát součástí společnosti dále. Co se týče slučování rodin, to, co tady máme v tomto návrhu, já se ptám, jak vůbec tyto termíny definovat, co to znamená vlastně to slučování rodin. Tady si myslím, že bychom měli být ještě trošičku konkrétnější. Ta definice musí být konkrétnější. Co se týče těch jazykových kurzů, rozhodně všem ostatním členským státům můžeme doporučit eh, v podstatě začlenit do jazykových eh, kurzů co nejdříve. Ve Švédsku to máme tak, že všichni by měli mít možnost navštěvovat kurzy švédštiny. To je samozřejmě zásadní stěžení pro úspěšnou integraci, co se týče ještě toho pracovního trhu. Ve Švédsku už je tomu tak, že v některých případech je tomu tak, že vlastně dochází k diskriminaci švédských státních příslušníků, protože u některých kvalifikací v podstatě jsou upřednostňováni zahraniční pracovníci. To znamená, že tady už to v některých oblastech zachází opravdu příliš eh, daleko. A v tuto chvíli prosíme komisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi stručně rád řekl následující. My si vážíme návrhu zprávy paní Intveld. Je to opravdu velmi dobře promyšlená zpráva. Myslím si, že tady odraží ty základní věci a zároveň je tady zachována rovnováha, o kterou komisi šlo ve svém v jejím původním návrhu je tedy tady zachována rovná, rovnováha mezi dostatečně vysoce kvalitními eh, kritérii pro přijímání a zároveň eh, jde také samozřejmě o vyhýbání se sekundárním eh, pohybům Jde tady také samozřejmě o zajištění úspěšné integrace těch, kteří, u kterých je velká pravděpodobnost, že tedy získají ten eh, status azylanta. Myslím si, že tady tato zpráva se také hodně zaměřuje na ty procedurální, procesní záruky právě pro ty nejvíce zranitelné, to znamená eh, nezletilé a nezletilé bez deprovodu. To znamená, že se tady hovoří hodně o posilování integračních opatření a to je něco, s čím komise souhlasí. Nicméně, my bychom byli rádi, kdyby, si, kdyby tento výbor ještě více zohledňoval nezbytnost či nutnost jaksi těch praktických, eh, praktických opatření, těch praktických aspektů přijímání eh, migrantů. Potřebujeme tady určitou přiměřenost, proporcionalitu mm, v souvislosti s těmi závazky, povinnostmi eh, členských států, také s ohledem na náklady celého tohoto integračního procesu a přijímání opět v souvislosti s tím obrovským množstvím eh, žadatelů o azyl v posledních letech. Některé ty věci, které zde zazněly z úst eh, různých poslanců, jsou velmi relevantní. V první řadě, co se týče té myšlenky bezplatných jazykových kurzů pro všechny žadatele o azyl, stejně jak říkal pan Lenet. Já si myslím, že tady je třeba také si uvědomat opět přiměřenost, proporcionalitu takovéhoto návrhu, hlavně opět v souvislosti s tím, že ne všechny, eh, všichni žadatelé o azyl zůstanou v tom daném státě, či získají eh, status Eh, azylanta. Eh, dále, co se týče eh, toho přístupu na pracovní trh. V tuto chvíli je tomu tak, že členské státy mohou zajistit od samého začátku přístup na pracovní trh, a to od té chvíle, kdy žadatel jaksi předloží svou žádost. A dále zde také zaznělo a bylo vyzdviženo a e, komise o tom také hovoří ve svém úvodním ustanovení, že jde o to zajistit opravdu raný brzký přístup na pracovní trh pro žadatele o azyl. Tudíž já si myslím, že e, to je jaksi to základní, co jsem chtěl říci a je jasné, že ten, ta rozprava a ten proces bude pokračovat i v následujících měsících. Ano, říká pan předseda, já si myslím, že tady je třeba se podívat hlavně také na implementaci těchto opatření a teď bych poprosil také předsednický stát, aby se k tomu vyjádřil. Prosím. Ano, děkuji. Dobrý den, já jsem Joyce eh, z ministerstva vnitra a zastupuji zde předsednický stát. My děkujeme paní Intveld za velmi dobrý návrh zprávy, kterou budeme samozřejmě zohledňovat. Jaká, jaký je tedy současný stav? co se děje na úrovni rady, co se odehrálo v rámci prvního čtení ten eh, dokument komise byl eh, ukončen tedy na konci prosince s koncem také eh, slovenského předsednictví a malcké předsednictví se samozřejmě i nadále tomuto tématu chce věnovat. Zítra proběhne první první schůze, která se bude týkat právě těch podmínek přijímání. A my tady zastáváme přístup, Eh, tematický, to znamená, že chceme tedy jít krok za krokem, to znamená eh, práva lidí se speciálními potřebami, eh, dále poté ekonomická práva a v souvislosti s tím, co zde zaznělo i z úst jiných řečníků a také ze strany komise, tak my samozřejmě chceme i nadále spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu, také s dalšími zástupci jiných uh, evropských organizací a chceme samozřejmě najít nějaké řešení a také kompromis, eh, tak, aby se nám co nejdříve podařilo celou tuto záležitost eh, uzavřít a směrnice a další právní rámce začaly platit co nejdříve. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, předává slovo paní Infeld. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také všem ostatním, kteří přispěli do debaty první řadě, co se týče mé strategie či mého přístupu. Mně jde samozřejmě o to, abych našla co nejširší většinu Eh, samozřejmě je jasné, že tady nikdy nedosáhneme jednomyslnosti, ale potřebujeme prostě najít co největší většinu. Pro mě je tato zpráva zcela klíčová, protože je to také zcela zásadní součást celého toho balíčku. To znamená, víme, že všechny tyto složky jsou vzájemně propojené. Nemůžete je jen tak vyjmout, prostě vyndat jednu z těch cihel a dívat se na ní separátně, protože, jak říkám, to všechno má co dočinit mění se znovu usidlováním s Dublinskou úmluvou, s procedurálními, s procesními eh, podmínkami, ale také i s bezpečností jednotlivých členských států, ale ještě příš eh, se dostanu k detailem. Já chci říci, že my tady nehovoříme o zátěži, o problému, o hrozbě. My tady hovoříme o lidech, lidech, lidech jako jsme my kteří, o lidech, kteří mají uši, nos, ruce, pusu. To jsou lidé, kteří mají děti, bratry, sestry, jsou to obchodníci, jsou to lidé, kteří studují, jsou to prostě lidé, lidé dobří, lidé zlí, eh, lidé milí, lidé nemilí, prostě stejně jako my lidi, jako jsme my. To znamená lidi, kteří osidlují tuto planetu stejně jako my. A o co nám jde? Nám jde o to, abychom s těmito lidmi soužili spolu využili opravdu co nejlepším způsobem. To znamená, že nám jde o to najít ten způsob, jak toho docílit. Cílem tohoto přepracovaného změní je redukovat sekundární pohyby. Ano, s tím souhlasíme, ale pokud toho chceme dosáhnout, tak musíme také zastavit tu, ten závod směrem dolů, protože tady nejde o to, že jak si někteří individuální lidé, rodiny se rozhodnou, že přejdou z jednoho státu do druhého, ale ten problém spočívá také eh, v tom, že některé členské státy si právě tyto případy přehazují jako horkou bramboru. To znamená, eh, velmi často je to tak, že prostě se lidé snaží chovat co nejméně mile, tak aby ti lidé byli v podstatě nuceni odcházet. A eh, tomu musíme zabránit. To musíme zabránit a nezávisle na tom jakou eh, politickou skupinu tady eh, zastupujeme, protože opravdu někdy je to naprosto nestydaté, prostě hanebné, když se podíváme na ty podmínky, ve kterých tito lidé žijí pánové a dámy. My jsme prostě tím nejvíce prosperujícím prostorem na celé planetě. Tady nikomu se nežije lépe než nám. A podívejte se, v jakých podmínkách tito lidé žijí. A kromě tedy těchto obecných principů, půjdeme tedy k těm podrobnostem. Co se týče přístupu na pracovní trh, ano, i v souvislosti s tím říkala paní Mussolini, já nechci, aby tady docházelo k nedorozuměním. My tady nehovoříme o tom, že budeme dávat pracovní místa lidem. My tady hovoříme o přístupu na pracovní trh. Tak buďme realističtí. Jaké jsou šance žadatelů o azyl, kteří hledají práci. Jejich šance jsou dost, dost omezené. A když ještě k tomu přidáme to přechodné období, v průběhu něhož oni v podstatě nebudou moci vůbec žádat o žádné místo, protože budou prostě v podstatě diskvalifikováni, <clears throat> tak tady v podstatě u nich e, snížíte tu možnost, že najdou pracovní místo prakticky na nulu. A co to znamená? To znamená, že e, stovky tisíc lidí, pan Lenec už tady e, není, v podstatě tady zůstanou a pravděpodobně nikdy, nikdy v životě už nenajdou pracovní místo. No a potom se z nich stanou lidé, kteří jsou daleko, daleko dražší pro nás, než když bychom jim dali možnost si nějakou práci najít. Já si myslím, ne, ne, ne, ne. My už nemůžeme ještě nadále omezovat jejich šance, protože ty jejich šance na to, že najdou pracovní místo, jsou už tak omezené. Ano, eh, říkáte, ano, už v tuto chvíli máme lidi, lidi v Evropě, kteří nemají práci a jsou opravdu ve velmi složité situaci, ale eh, my si nepomůžeme tím, že vlastně ještě eh, stížíme situaci žadatelů o azyl a těch, kteří práci nemají. Takže to je to, co jsem chtěla říct k pracovnímu trhu. Protože já si myslím, že žadatel o, o azyl, který je schopný se sám o sebe postarat, je pro nás daleko jaksi hodnotnější nebo eh, lepší a je to pro něj a pro nás, pro všechny lepší. Pro nás, pro tohoto žadatele, i pro jeho děti a tak dále a tak dále. Jak říkala paní Korenca Bild a další, v zemích jako Švédsko, tam lidem mají možnost lidé najít nějakou práci a v Itálii ne. Ne, já si myslím, že tady jednoduše musíme, musíme najít nějaký způsob, jak tyto mezery, jak tyto rozdíly smazat. Protože tady nechceme žádný ten takzvaný asylum shopping. To musí být součástí toho širšího balíčku, na kterém eh, pracujeme. A já si nevzpomínám, kdo to říkal, ale Samozřejmě, že ten eh, eh, postup eh, žádání, žádosti o azyl nemůže být nějakou náhradou pro ty azylové procesy, protože tady musíme mít samozřejmě i konkrétní postupy pro ty lidi, kteří utíkají, kteří jsou opravdovými uprchlíčky, utíkají před eh, válkou. Proto tady musíme hovořit o těch modrých kartách. Já si myslím, že by bylo naprostou iluzí, když bychom řekli, že lidé se nebudou eh, pohybovat, protože lidé, kteří třeba nežijí zrovna ve válečné oblasti, ale žijí v chudobě a nemají vůbec žádnou perspektivu do budoucna, se prostě budou přemístěvat. Prostě budou. A pokud je chceme v podstatě nějakým způsobem jak si vyškrtnout, nebo jim nechceme dovolit, aby byly součástí toho auzilového procesu, tak musíme pro ně najít prostě nějakým způsobem jiný způsob nebo jiné řešení, protože oni prostě nezůstanou, nezůstanou v té oblasti, kde čelí pouze chudobě a nemají žádnou perspektivu. Co se týče zadržování, tak tady celá souhlasím s těmi kteří zcela jasně se vyjadřují proti zadržování dětí. Já jsem asi neporozuměla paní Mussolini, ale já doufám, že se vám opravdu špatně rozuměla, ale zadržení nemůže být nikdy ochranou. Prostě to není ochrana. Já to vůbec nechápu. Já vůbec nechápu, proč to takto vnímáme. Podívejte se, já si myslím, že žádný z nás si nikdy nemůže představit, že by bylo v pořádku, kdyby nás někdy zatkli, zadržovali, tak proč bychom to chtěli aplikovat na jiné lidi? Protože zadržení, zatýkání, to může být, zadržování může být nás nástrojem, eh, který je aplikovatelný pouze v případě, že se jedná opravdu o nějakou hrozbu. A to se také snažím eh, říci ve své zprávě, co se týče eh, těch soudních intervencí my bychom očekávali, že když někdo přijme rozhodnutí, že my máme být zatčeni a máme jít do vězení, no tak očekáváme, že takovéto rozhodnutí bude přijímat eh, soud a soudce a ne nějaký úředník z, nějaké, z nějakého úřadu. To znamená, kdokoliv, kdo by měl být zadržován či bude zadržen, může být zadržován pouze na základě nějakého soudního rozhodnutí. A co se týče jazykových kurzů, no tak samozřejmě musí být zdarma pro ty, kteří si to nemohou dovolit. Když si to někdo může dovolit, no tak si to prostě zaplatí. To znamená, že to má být bezplatné pro ty, kteří na to nemají prostředky. A ještě dvě konečné poznámky je tu jedno dilema. Jen se podívíme na toho porcelánového slona. Hovoříme tedy o tom přístupu na pracovní trh, hovoříme tady o těch lidech, kteří, u kterých je ta pravděpodobnost velká či malá, že dostanou tedy status e, azylanta, to znamená, že tady máme ten seznam bezpečných zemích a tak dále. Já to tady vnímám jako obrovské morální dilema, abych k vám byla upřímná. A kromě toho zároveň musíme být pragmatičtí a musíme se zamýšlet nad těmi co nejlepšími řešeními pro co největší množství lidí. A teď eh, zopakuji to, co už jsem řekla předtím. Dohoda, dohody s Libií, s Tureckem a s jinými státy nejsou alternativou pro řádnou společnou uh, eh, asilovou Eh, politiku EU. Prostě nejsou alternativou. Prostě nejsou alternativou, tudíž já mám velká očekávání eh, vůči maltskému předsednictví a doufám, že v rámci tohoto předsednictví se nám podaří tedy v těch následujících pěti měsících opravdu co nejvíce pokročit a že se nám podaří opravdu najít co nejdelší, nejtrvalejší eh, řešení a žádné nějaké jakoby taková, ta, žádná taková řešení, která nebudou opravdu opravdovými řešeními. Děkuji. Okay, thanks, Sophie. Um... Děkuji mnohokrát, Sofie. Já bych eh, za předsednictví možná měl zmínit, že rozprava na Radě vnitro spravedlnost byla velmi pozitivní eh, s tím, že jsem pozitivně vnímal vystoupení jednotlivých eh, členských států a zvláště předsednictví je skutečně odhodláno dosáhnout pokroku, také proto vnímám pozitivně vaše slova o balíčku a také fakt, že přístup předsednictví v této souvislosti je skutečně pozitivní a eh, důležitý té pak je zda tedy rada také začne pracovat, jak má v této souvislosti. Kvalita rozpravy dnes byla velmi vysoká. Eh, uvidím, kolik lidí nás sleduje na internetu, eh, protože eh, se někdy ani nezná, nezdá, jak vysoké expertní znalosti jsou tady bohatě zastoupeny i přesto, že třeba přímo v sále mnoho lidí nesedí, sleduje nás řada odborníků na internetu a mm, proto je velice důležité, že to, co zde říkáme, sleduje řada lidí mimo tuto budovu. Dokonce i v této budově nás kolegové sledují a to neznamená, že byste na jednání výboru neměli chodit právě naopak, ale sleduje nás vždycky více lidí, než se zdá. Děkuji mnohokrát za aktivní účast. Termín pro podání návrhu 17. února poledne. Nyní se dostáváme k bodu 15. Vystoupení komise eh, k pracovnímu dokumentu který se týká využívání záznamů eh, jmen a údajů o cestujících. Víte, že směrnice PNR byla přijata 27. dubna a 24. května pak vstoupila v platnost. Členské státy do 25. května 2018 mají směrnici transponovat. Nyní tedy hovořím o tématu, které se zde zmiňuje opakovaně, a tedy transpozice a implementace PNR. Abychom podpořili členské státy v tomto procesu, komise vydává implementační plán pro směrnici PNR 28. listopadu a nyní máme příležitost vyslechnout si prezentaci komise o stavu tohoto plánu, o možnostech transpozice a o jednotlivých krocích, které podniká. Dám slovo zástupcům komise, vyslechneme si jejich prezentaci a vím, a že kolegové, které toto téma zajímá, budou moci během této rozpravy zůstat. Děkuji. Slovo má komise. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. A děkuji za příležitost eh, pro komisi představit hlavní rysy implementačního plánu pro směrnici PNR. Jak víte, směrnice PNR byla přijatá loni v Dubnu. Období transpozice má dva roky a nyní jsme se tedy zaměřili právě na provádění této směrnice. Komise je přesvědčena, že je důležité právě do této fáze rozvoje legislativy investovat – a tato investice se odráží také v obsahu implementačního plánu. V rámci tohoto dokumentu, který byl přijat 28. listopadu loňského roku, se komise snaží nabídnout přehled stavu implementace napříč Evropskou unii. Za druhé, nabízí vedení těm členským státům, které je potřebují. A za třetí stanoví prvky podpory, které by členským státům měla nabídnout k prvnímu bodu, k určitému přehledu. Plán provádění směrnice vychází z informací, které poskytly samotné členské státy a také uvádí, že členské státy eh, se různí z hlediska stupně provedení směrnice napříč Unii. Nicméně vynaložili jsme úsilí, abychom rozdělili členské státy do kategorií, do skupin. První klastr nebo skupina obsahuje ty členské státy, které již mají funkční nebo téměř funkční systém nebo dedikovanou, eh, dedikovaný právní základ. Druhá skupina států obsahuje ty státy, které jsou eh, v různých fázích pokroku, středního pokroku a nakonec máme členské státy, které jsou teprve v rané fázi implementace. Jak dobře víte, komise nechtěla zde členské státy vyčlenit tím eh, a eh, poukazem na to, které z těchto, eh, které z těchto širokých kategorií mohou být umístěny. A důvod je jasný. Na jednu stranu tato široká kategorizace vychází z údajů, které poskytují neformálně a dobrovolně členské státy komisi. A za druhé, záměr za tímto cvičením není někoho stigmatizovat, obvinovat, pranířovat, ale spíše udělat si obrázek o pokroku eh, v tomto důležitém procesu, tak abychom viděli, kde je potřeba další podpora nebo další kroky abychom zajistili, že splnění konečného cíle transpozice bude dosažen právě do května 2018 podle plánu. A nejde tedy o nějaké pořadí úspěšnosti členských států. Dostávám se k druhému tématu, a tím je aspekt orientace a vedení v rámci rámci plánu. Z dokumentu vyplývá řada indikativních cílů, které členské státy mají nebo by měly splnit, aby směrnici provedly náležitě. Jak komise tyto milníky vybírala? Vycházeli jsme ze zkušeností pokročilejších členských států v implementačním procesu a snažili jsme se e, získat a e, využít jejich zkušenosti a expertní znalosti. Ty jsou pak nabízeny dalším členským státům. Několik informací k nim. Zde vidíme velké stavební kameny implementačního procesu ve vytvoření systému PNR. K těmto stavebním kamenům eh, patří vytvoření dedikované právní úpravy, zajištění právních pojistek, tak jak jsou ve směrnici obsaženy. A samozřejmě samotným stavebním kamenem je také vytvoření oddělení pro eh, informace o cestujících, dále vytvoření systému pro technická řešení pro zpracování PNR dat, eh, oddělení pro ukládání informací o cestujících a veškerá opatření, která musíme přijmout k tomu, aby byla zajištěna konektivita. lišit. Jak víte, směrnice, jak tedy platí pro směrnici PNR, si stanoví cíl, kterého má být dosaženo, ale zároveň zůstává určitá svoboda ve volbě prostředků, které k tomuto cíli povedou. Některé členské státy, abych to ilustrovala, mohou zaměřit svou pozornost na uplatňování právních předpisů, vytváření právních předpisů a pokud je tohoto cíle dosaženo, tak je možné přejít k technickým opatřením, zatímco jiné státy si třeba zvolí eh, provedení obou procesů paralelně. Milníky, které uvádíme, jsou také obecně pojaté. Za každým z nich však přirozeně najdeme celou řadu podrobných aktivit jakousi kaskádu. Dovolím si citovat příklad. Například vytvoření eh, úřadu pro ochranu údajů v rámci oddělení pro informace o cestujících. To bude potřebovat celou řadu eh, aktivit předem. Například eh, zvolení pracovní, vytvoření pracovníků, eh, opatření eh, pro to, aby daní zaměstnanci mohli pracovat. A z hlediska časového harmonogramu v implementačním plánu eh, lze říci asi tolik. I tyto jsou indikativní, orientační. Proč tomu tak je? Samozřejmě může docházet k odchylkám napříč členskými státy i přesto, že se podaří dosáhnout cíle. Informace pro orientaci také zdůrazňují, že některé z aktivit je potřeba provádět dostatečně brzy proto, aby bylo dost času na dokončení dalších fází procesu nebo zajištění dalších stavebních kamenů. To jsou orientační pokyny pro členské státy, které by měly nabídnout vedení orientaci pro další práci, poskytnout obecné informace o dalším postupu. Já jsem také zmínila třetí aspekt poskytnutí pomoci, eh, což je další příslip komise. Zde máme několik podpůrných kroků, které bych ráda zmínila. Ty se logicky zaměřují na usnadnění práci členských států v provádění směrnice. Za prvé financování. 70 milionů euro bylo vyčleněno v rozpočtu 2017 k tomu, aby byly podpořeny členské státy v provádění směrnice. Těchto 70 milionů bude k dispozici formou národních programů finančního programu ISF Polis. Ruku v ruce s touto finanční injekcí vydala komise ještě další výzvu pro částku 3,8 milionů, která je zaměřena na propojení mezi odděleními spravujícími data o cestujících, tedy pro systém umožňující výměnu informací mezi těmito subjekty. Tato výzva byla vydána loni v říjnu a vychází z dřívější výzvy, která eh, byla vydána již v roce 2014 a jejímž cílem bylo opět vyměňovat si informace mezi odděleními spravujícími data o cestujících. A ještě k údajům o pomoci, kterou komise eh, chce poskytnout. My jsme vedli zaměřená jednání velmi krátce po přijetí směrnice. Cílem těchto jednání, workshopů bylo jednak tedy sledovat pokrok v implementaci směrnice napříč členskými státy a jednak umožnit členským státům a praktikům eh, manažerům projektů, kteří se přímo podílejí na implementaci, řešit otázky výkladu směrnice. A za třetí, a to považuji za velmi důležité, nabídnout dedikovanou platformu pro členské státy, eh, pro lidi z praxe a experty, aby si vyměňovali eh, informace o získaných zkušenostech, příklady dobré praxe a další a zároveň si mohli vzájemně pomáhat. Taková jednání už proběhla tři od loňského června a přínos takového fóra pro členské státy byl vzřejmý. Bylo to také vhodné pro konsolidaci a spolupráci Ráda bych svůj projev uzavřela eh, ještě zmínkou o dalším aspektu implementace směrnice, eh, tady bude muset rozhodnout komise, týká se prováděcího rozhodnutí o datových formátech a protokolech přenosu, které musí dopravci používat pro přenos dat eh, do oddělně systému, které data zpravují. Podle článku 16.3 směrnice komise připravila návrh prováděcího eh, rozhodnutí, který má harmonizovat technické aspekty eh, vztahující se k přenosu dat o PNR. Jde o komitologický postup Parlament je tedy informován komitologickým registrem. Tento návrh rozhodnutí byl eh, stažen do systému 18. ledna. Předpokládám tedy, že již parlament informaci o tom obdržel a měl možnost se s tím seznámit. To je ode mě v této chvíli všechno a já se velice těším na dotazy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám a měli jsme na to dát asi více času. Tak teď uh, přečtu uh, všechny, koho mám na seznamu. Sipo, Infeld, Diaz Demat, a, a Andekomes. A paní Lewistin také. Paní Ernst. Ještě někdo? Takže můžeme uzavřít ten seznam, protože jinak bychom přetáhli. Takže nejdřív paní Zipo. Děkuji, eh, pane předsedo. Myslím, eh, že to zvládnu docela eh, stručně, protože nebudu zacházet do podrobností téhle implementační zprávy. Jenom dvě zásadní věci. Jsem poslankyní od roku 2009 a celá ta léta sleduji různé debaty o PNR. A jeden argument, který tady slýchám od těch, kteří eh, to řešili, PNR, no, že by to mohlo pomoci v některých oblastech boje s organizovaným zločinem a zločinem, ale ani to tak nepomůže proti terorismu. A, z jednoho, a to z jednoho důvodu, a sice teroristé mění strategie ještě časněji než organizovaný zločin. No dobře. Tak potom najednou v tomto volebním období po prvním pařížském útoku eh, bylo řečeno, no teď potřebujeme PNR, protože to je užitečné při boji s teroristickými eh, útoky. No dobře, tak už v minulém volebním období, protože eh, to bylo tak důležité, pro některé aktéry jsme navrhli 50 milionů eur eh, na členským státům, aby začaly pracovat na PNR. Zřejmě eh, se toho nestalo mnoho od té doby, protože se zdá, že řada členských států pořád je na eh, začátku té procedury. Teď řekli minulý rok, no, je to, když tak, je to tak důležité, tak nevím proč je nutné do toho dát dalších 70 milionů eur, eh, zahájit celou tu proceduru. No tak a členské státy pořád, eh, myslím, eh, se k tomu neblíží. Takže proč dáváme na to všechny ty peníze? Protože jeden z těch argumentů už byl, že pokud my nebudeme schopni to uspořádat, a to byl ten argument, který dotlačil většinu parlamentu k tomuto. Pokud nebudeme připraveni na evropské PNR, členské státy si to uspořádají na národní úrovni a to bude katastrofa. No dobře. Tak teď to máme, ale zdá se, že se nic neděje. Ani ta katastrofa nenastala. Že se nestalo vůbec nic. Opravdu eh, Chceme-li uh, takhle pokračovat, tak to asi není zase tak důležité, ale dáme miliony a miliony znovu. A pokud příští rok uh, budeme mít další implementační zprávu, tak členským státům uh, řekneme, že dostanou ještě víc milionů eur. ale pořád to nepoběží. Takže je to vůbec důležité? No to zase jako tak důležité není. A pokud to je důležité, proč členské státy uh, si nepospíší? nebo eh, chtějí něco, co by mohli eh, předložit občanům a nejsou připravené eh, za to zaplatit. Na to se dostáváme do kruhu. Možná, že když nejsou připravené za to zaplatit, tak to není tak důležité. Takže nemám jasnou otázku, ale prostě určité obavy, jestli se ubíráme správným směrem. tak dneska je to takové tour de force a ty uh, doufám, že všichni se koukají. Já jsem také měl zmínit, že tak je o to, že komise eh, to implementuje, ale ještě eh, by tady měla být zastoupena, zastoupení uh, zastoupení rady. Pan Demazie měl přijít na výbor, zeptáme se ho na výbor a na PNR a interoperabilitu. Tedy eh, na Radě pro ministra vnitra a spravedlnosti to také musíme otevřít. Paní Hetfeld. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co už eh, eh, říkala paní Zipl. Pokud komise a rada a členské státy vždycky se drží mota, pokud se nemáme co skrývat, tak se nemáme čeho bát tak prosím eh, řekněte, o které eh, země jde. Říkáte, že tolik zemí eh, začalo už implementovat, některé země nezačaly implementovat, které země? K finančním aspektům. Já tady mám také celou řadu otazníků. V neposlední řadě proto, že podle té směrnice samotné ty země měly platit za celý ten systém sami. Já jsem byla, tak to je ve směrnici, já jsem byla proti směrnici, tak mi řekněte, že jsem pokrytec, ale prostě takhle to mělo být. A já bych eh, chtěla eh, získat přehled o penězích, které byly dané na vytvoření národních systémů PNR a interkonektivity. Protože když si to trošku přepočítám, tak eh, tady máme um, částku 130 milionů eur, ale možná se nepletu, možná je to ještě víc. Někdo si myslí, že jsou to dobře vynaložené prostředky, já si nejsem jistá, ale každopádně od Evropské komise chci a čekám přehled těchto peněz a to, jak byly, toho, jak byly vynaloženy. Dostala jsem eh, ten přehled eh, o těch prvních 50 milionech, ale a trvalo to asi dva roky. Pro by byla ráda, aby eh, nám a eh, komise eh, to vydala vstřícněji tentokrát k těm 40,8 milionům na interkonektivitu, tak kolik zemí se přihlásilo k dotelu na začátku ledna? A jsou to stejné země, které jsou pokročily, nebo které již pokročily ve zřízení svých národních systémů? A co to znamená ta interkonektivita? jestli eh, ty pokročilé země už požádali o ty fondy, tak tady vytváříme dvě oblasti v Evropské unii. Jedna, která, kde funguje plně eh, e VNR, vymění se informace, a druhá eh, zóna v EU, která bude velice zajímavá pro zločince a teroristy, podle vaší logiky, kde ty systémy zatím nebyly vybudovány a informace se nevyměňují. Tak z jakého důvodu je tady ta evropská směrnice potom, to já spochybním od začátku. A potom poslední věc. Které země již udělali výběrové řízení na vybudování těch národních systémů a které firmy to vyhrály. Ono není těch firm tolik, eh, které by jsou schopné budovat takový systém. Podívejte se na eh, nařízení o přístupu k dokumentům. Tohle je vždycky proces, který trvá a eh, léta a já tak nakonec vyhraju. Takže rovnou byste mi eh, mohli informace poskytnout a ušetřit spoustu peněz daňových poplatníků za ty spory. A potom chci vědět, jestli Evropská komise řeší dopad rozhodnutí věcitele 2 Evropského soudního dvora na tuto věc tak budeme mít opravdový časový problém. Není to moje chyba a měli jsme eh, na to dát víc času. Takže omlouvám se všem kolegům. Pan Diaz de Mera. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolego. Já jsem se touto zprávu nezajímal příliš důkladně, ale Roberta mě poprosila, abych tady za EPP něco řekla, jelikož jsem se v určitou dobu tady tímto tématem přeci jen zabýval. Mám tady pár připomínek. V první řadě si myslím, že je tady dost závažný základní problém, to znamená vnímat když bychom nevnímali, když bychom vnímali TNR tak, jak jsme měli, tak jsme se měli udělat nařízení a ne směrnici, protože jinak jsme se mo- protože jsme se takto mohli opravdu vyhnout těm problémům, kterými čelíme v tuto chvíli. To znamená, že to opravdu mělo být nařízení a vyhnuli bychom se těm eh, problémům, kterým v tuto chvíli členské eh, státy čelí. To znamená, že tady rozdělíme členské státy do první, druhé a třetí skupiny. A jelikož ale tady se zabýváme v tuto chvíli již něčím, čemu říkáme směrnice, tak se musíme zeptat teď paní Černici, zdali cíl té implementace v roce 2018 je splnitelný či není splnitelný. Za druhé, si myslím, že ve chvíli, když hovoříme o těch blocích a etapách, tak je vhodné říci, myslím si, že tady v podstatě paralelně hledat technická eh, řešení a zákona, legislativní řešení je naprosto, naprosto rozumné a v pořádku. Eh, konektivita s přepravci je také v téma, o kterém je vhodné hovořit. Stejně, o tom, stejně to tak už zmiňovali i moji předři, předřečníci. Vy jste zmínila ten seminář, to znamená, že jste částečně odpověděla na mou otázku. Chci se zeptat, zda tento seminář bude také nabízet tu možnost jaksi vyškolení, anebo půjde pouze o nějakou analýzu týkající se implementace v jednotlivých členských státech. A na závěr, chci říci, že já v tuto chvíli velmi intenzivně se zabývám tématem vstupu a výstupu. A tady velmi zásadní roli opět hrají přepravci a interkonektivita. My v podstatě máme webovou stránku pro, pře, pro, přes, pro přepravce, kde se snažíme vlastně poskytovat eh, řádné informace pro, pro všechny přepravce. A já se ptám, zdali v této fázi lze hovořit o lepším využívání takovýchto nástrojů, či ne? Sophie, já vím, že jsi eh, k tomu chtěla eh, něco říci. Já vím, E, jaký postoj k tomu EPP zastává. Už e, to bylo řečeno v pořádku. V pořádku, pane Díaz Demero. Máme tady ještě jednoho stínového zpravodaje, paní Herc. Tak prosím, máte slovo. Ach, ano. Já si vzpomínám jak tomu bylo, když eh, se, jsme se snažili probojovat jaksi eh, s tou směrnicí o PNR, bylo nám eh, neustále opakováno, že to potřebujeme, že bez toho prostě nepřežijeme. Já, ale vypadá to, že to všechno není zas tak tragické podle toho, co říká komise, anebo některé členské státy něco dělají, některé nedělají, někteří jsou v této kategorii, někteří v druhé. A proč, proč pořád to tajemno okolo? To já tomu já prostě nerozumím. A co vlastně to znamená, že někteří jak si jsou daleko, někteří nejsou daleko z našeho úhlu pohledu a z čeho vyplývají ty obrovské rozdíly, protože pro některé je to důležité, pro některé není, anebo některé státy říkají, nemusíme se zabývat jinými otázkami. <clears throat> Vždyť přece EU, PNR, to jsme si vlastně mohli ušetřit. Takže to je první, co jsem chtěla říct. A za druhé, ta otázka z těch peněz je přece dost zajímavá. To znamená, že tady byly vynaloženy peníze a my chceme od vás přesně vědět, eh, na co byly eh, vy naloženy. Hovořilo se tady o těch 72, 80 milionech a my chceme vědět, eh, co se z toho zaplatilo. Eh, také chceme vědět, zda členské státy v tuto chvíli ještě něco přeplácejí nebo nepřeplácejí, je to tedy kompletní suma či ne, eh, co, je, co tedy členské státy dostávají, jaké prostředky dostávají pro implementaci této směrnice. A nebo budeme čekat, vyčkáme ještě E, počkáme tedy ještě na rozsudek Evropského soudního dvora v souvislosti s PNR. Hmm, uvidíme, uvidíme, jak se vyjádří a budeme tak, také e, lépe vědět, co je smysluplné a co není smysluplné. E, to znamená, že to si myslím, že by rozhodně nebyl špatný nápad. Děkuji. Děkuji, děkuji, že jsi hovořila tak stručně a jasně. Děkuji. Mm, a efektivně samozřejmě. Kristin Devol, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu také stručná abych především potrhla dva body, které kolegové již zmínili, a to je fakt, že eh, Rada staví boj proti terorismu eh, na vrcholek svých priorit a co se nesnaží eh, transponovat směrnici dostatečně rychle, tak jak by si to situace žádala a za ležitost financí, která musí být transparentní i z hlediska systému pro PNR. Já chci ale zdůraznit nikoli sektor letecké dopravy, dopravy, ale železniční, protože o tom se také diskutuje, eh, jak na půdě tohoto výboru, tak s komisí, jak se bude PNR používat v sektoru železnic, eh, když hovoříme o eh, boj, prevenci v oblasti železniční dopravy. Tady již probíhá určitá tra, reforma, transformace, protože nejde jenom o sítě eh, dopravy vnitrostátní, ale i mezinárodní a tam si myslím, že PNR bude potřeba, ale ne stejným způsobem jako v sektoru letecké dopravy. Myslím si, že by bylo důležité si k tomu položit otázku, klademe si otázku, zda tedy, eh, zda by PNR skutečně asi nebude úplně ideálním řešením pro, PNR, pro železniční dopravu. Děkuji. Děkuji, Kristýn a Ana Gomez, prosím. A také vás prosím o stručnost. Já mohu pouze zopakovat a podpořit to, co řekli moji kolegové. Já jsem opravdu rozhořčená. Po všech těch obviněních ze strany rady a proti po všech těch obviněních i ze strany členských států, že my se snažíme jak si prodlužovat to schválení eh, PNR, tak tady v tuto chvíli hovoříme o tom, že vlastně EPP nechtěla, aby z toho bylo nařízení, že to bylo... Já to, já to prostě nechápu, to je prostě naprosto neuvěřitelné. Když přece PNR mělo svůj jasný cíl a účel a proč jsme obvinováni protože my vlastně říkáme, nebo je nám říkáno, že vlastně my to nevnímáme dostatečně, jako dostatečně jaksi stěžejní nástroj, ale ono to v podstatě jaksi samozřejmě není eh, nástroj, který vyřeší úplně všechno. A to i přes všechny ty snahy ze strany komise, i přes všechny ty vynaložené prostředky. To v podstatě neplní v tuto chvíli ten svůj účel. A teď já se vás ptám. My samozřejmě víme, že ta směrnice PNR má dostatečně velké nedostatky, včetně tedy těch čartrových letů. Takže já bych eh, ráda, abyste se k tomu vyjádřila. To znamená všechny ty problémy související s čartrovými lety a samozřejmě ty privátní lety. Soukromé lety. Včera na Twitteru jsme viděli soukromé letadlo saudského prince, Eh, jak letí s dvěmi sty eh, sokoly, no ono to také mohlo, mohlo být cokoliv jiného, nemuseli to být zrovna to ptáci. A, a když by to by to byly jakékoliv sekundární letiště, která nejsou kontrolované, či nepodléhají této kontrole, nebo kdyby to byly jakékoliv jiné, sou, jakákoliv jiná soukromá letadla, ať už Selského prince nebo kohokoliv jiného, tak to vlastně nikoho nezajímá. Takže já se ptám, eh, jaké tedy ty problémy opravdu jsou a jak tyto, toto vákum, všechny tyto mezery hodláme eh, vyřešit a eh, vyplnit, protože tady to opravdu není žádný vážný boj proti terorismu. Mario, prosím. Děkuji. Já si myslím, že tady je velmi důležité chápat to, že tady existují různé procesy, které jsou ale vzájemně propojené. A to všechno souvisí také samozřejmě s ochranou soukromí, s různými databázemi. A já se ptám, ten implementační eh, proces PNR, je to nějakým způsobem, jak si eh, kontrolováno, jak, jak je to v podstatě, jak je nad to, nad tím, do, jak, kdo nad tím provádí dohled, protože tady se jedná o institut instituce, o infrastrukturu, o vyškolování, to znamená, jak to vypadá z té strany financování, jak se k tomu staví členské státy, jak do jaké míry se angažují, protože už to tady bylo zmíněno. Tady v podstatě opravdu existuje ta velká hrozba, to znamená, že tady budeme mít ty velké rozdíly mezi těmi členskými, členskými státy, které jsou velmi efektivní, u kterých ty struktury fungují, jsou efektivní a potom budeme mít členské státy, ve kterých, ve kterých to prostě nefunguje a ty rozdíly budou opravdu zcela zásadní. Děkuji, děkuji za to, jak eh, jasně a stručně hovoříte. Vy jste v tuto chvíli jaksi v té pozici, kdy musíte odpovídat na velmi, velmi uh, Eh, konkrétní otázky a pokud se vám nepodaří na všechno zodpovědět, tak samozřejmě budeme rádi, když nám dodatečné odpovědi poskytnete písemně. Takže prosím, máte slovo a máme pouze 5-6 minut. Ale pokud, jak říkám, na něco neodpovíte, tak vás poprosíme o odpověď písemně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za otázky poslanců. Já se pokusím na vše odpovědět a zároveň být stručná. Co se týká kapacit PNR jakožto nástroje v boji proti terorismu nebo v prevenci terorismu, v dostatečné prevenci terorismu, za komisi jsem přesvědčena, že zatím se neobjevilo prohlášení v tom smyslu, že by PNR byl nějakým všelékem, tak tomu není. Je to jeden z nástrojů, jedna z cest, jak pomáhat orgánům vymáhajícím právo eh, předcházet eh, a zabraňovat závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu a tako, také terorismu. Ale je to jedna z cest, jeden z řady prostředků, ale e, jedinečným rysem PNR je potenciál e, pomocí cílů, e, pravidel a kritérií identifikovat zatím neznámé osoby, které mohou být předmětem zájmu Samozřejmě finanční prostředky a záležitosti s tím spojené si získali řadu eh, těch, kteří si kladou otázky. Těch 50 milionů, které budou Eh, poskytnuty k dispozici členským státům pro, v rámci bývalého programu eh, Boj proti organizovanému zločinu. Komise ve svém implementačním plánu stanoví rozdělení této částky formou grantů pro členské státy pro 11 členských států, které obdrželo finanční prostředky z tohoto fondu. K tomuto eh, objemu finančních prostředků musíme připočítat ještě projekt kde byla vydána výzva na výměnu dát mezi jednotkami, odděleními PIU. V rámci tohoto projektu vidíme e, členské státy, které byly příjemci, což vede konzorcium vedené Maďarskem. To najdeme v příloze na straně 9 a celková částka je 51,8 milionů euro. Jak členské státy tyto finanční prostředky využijí, e, to uvidíme, protože zatím se blížíme konečné fázi implementace těchto projektů. E, konečné zprávy tedy postupně přicházejí. Já neříkám jenom pomalu proto, že ty projekty trvaly určitou dobu, poměrně dlouhou dobu, než se je podařilo zrealizovat a zhruba za měsíc budeme mít lepší obrázek o tom, e, čeho bylo dosaženo. Toto jsou finanční prostředky, které již byly alokovány. Ehm, v tomto implementačním plánu, jak zmiňovala paní Sipl, je také zmínka o tom, kde se, e, že proto, abychom zajistili, že proces implementace dosáhne, přinese hmatatelné výsledky, nabízíme další podporu členským státům, které se pak budou moci využívat formou jejich národních programů. A to zvláště ty členské státy, které zatím nezískaly z předchozího financování, budou moci využít tyto finanční prostředky navíc, aby eh, pomohli a podpořili vlastní investice. Když se zmíním o důležitém aspektu výměny informací mezi PIU, to je zásadním aspektem směrnice. Je to aspekt, na němž se parlament s komisí shodnou. Důležité je, aby tedy vznikly nejenom systémy mezi členskými státy, ale aby tyto systémy vzájemně komunikovaly, aby členské státy mohly účinně spolupracovat. Jeden projekt, který byl již e, přidělen, to je projekt, který vede Maďarsko, pak další výzva e, má umožnit členským státům, které zatím nebyly příjemci předchozích grantů, aby se do celé akce také zapojili tak jak byla loni v říjnu vydána výzva. A nyní k tomu, jak členské státy eh, zvolí eh, cestu eh, k provedení směrnice, technické řešení, které přijmou a na jaké poskytovatele služeb se budou spolehlat. To už je na, něm, na nich. Komise do výběru v tomto směru nezasahuje rozhodně ani nepropaguje e, jakoukoliv firmu v tomto směru je náš přístup zcela agnostický. A samozřejmě e, důležité je, aby celý proces byl co nejtransparentnější, a to i v souvislosti s přístupem k dokumentům, jak řekla paní Intveld. Pan Dias de Mera se zmiňoval o tom, že členské státy paralelně provádějí legislativní aktivity a také technická a operační opatření. Zda je to pozitivní nebo ne, to nevíme. Důležité je, aby členské státy jednaly v souladu s ústavním uspořádáním a vnitřní strukturou, která zajistí co nejadekvátnější strukturu. Tolik tedy k otázce pana Diazrimery s tím, že by měla existovat jakási Eh, webová stránka pro eh, zainteresované subjekty, třeba dopravců. Ano, to je velmi užitečný návrh. A my samozřejmě eh, pravidelně komunikujeme s představiteli leteckého průmyslu, abychom je informovali, abychom je informovali tedy o pokroku v implementaci a také podporujeme členské státy v tom, aby se konstruktivně spojovali v komunikaci s leteckými dopravci. A nyní k čartrovým letům, soukromým letům. Samozřejmě, my jsme svou pozornost zaměřovali na linkové lety, protože tam již existuje struktura pro systematickou eh, práci s údaji o cestujících, proto je snaží začít právě tam a přesně tak také postupují členské státy z pravidla. Ale samozřejmě členské státy, které uh, jsou různě pokročilé v tomto směru, eh, se také spojují s čartrovými dopravci a otázka zní, do jaké míry eh, tito dopravci také během své denní činnosti sbírají údaje PNR. A samozřejmě ti by je pak měli eh, předávat veřejným orgánům PIU. A Samozřejmě uplatnění směrnice o policejní spolupráci na tomto místě má zásadní význam. Ano, k soukromým letům eh, tady platí obdobně. Eh, do jaké míry eh, daná společnost sbírá údaje p? NR, tam bude muset tyto údaje předávat dál. Ale pokud v běžném obchodním modelu tato data nezbírají, tak je směrnice eh, k tomu nijak nezavazuje. Bohužel otázka bez mikrofonu. Eh, bohužel jsme se dostali do časové tísně. Máte ještě nějaké konkrétní ehm, otázky, naléhavé otázky, které je potřeba nyní zodpovědět? Samozřejmě Eh, logicky eh, některé budou akutnější. Sofie, já i nadále trvám na požadavku na plném přehledu nejenom příloh, ale celého textu. Samozřejmě my nerozhodujeme o tom, jak členské státy eh, pod přistupují k těmto systémům, jak je přidělují společnostem, ale vydávají se na to prostředky EU. Myslím si tedy, že je nezbytné, e, abychom o tom věděli. Předseda, já bych rád navrhl toto. Samozřejmě vaše slova e, zavdávají prostor pro další dotazy. A zcela jistě musíme dostat významu Eh, tohoto tématu. Nemůžeme jenom zůstat u toho, že členské státy nedělají dost. Je potřeba mít systém, který zajistí přenesení odpovědnosti. Eh, budeme zde mít ministry, budeme jim klást otázky k implementaci PNR a samozřejmě padnou zcela jistě také dotazy, na co konkrétně se komise zaměřuje. Já bych tedy doporučil, abychom mohli prezentovat písemný přehled. Eh, budeme s vámi o tom hovořit, pak proběhne další zasedání k tomuto tématu. Eh, teď na to bohužel nemáme čas. A pak eh, možná také při diskusi s jednotlivými ministry, kteří k tomu budou pozváni, bychom mohli uh, E, o tomto tématu ještě hovořit, protože implementace PNR má obrovský význam. E, doporučuji, abychom se k tomu tématu ještě vrátili. Tlumočení zde máme do 12.30, zbývají nám tedy tři minuty přibližně, tak jenom stručně. A já doporučuji, abychom pozvali také někoho z rady. Ano, přesně to jsem teď řekl. Pana Divazio, který bude hovořit o PNR, už tady také byl, Kasin, pana Kazneva, který je novým eh, francouzským ministrem. Eh, ano, eh, toho také ještě pozveme a mohli bychom to udělat ještě v kombinaci se zástupci komise. Tak je tento návrh přijatelný z mé strany? Ehm, a zdá se, že je to zajímavé. Vzhledem k tomu, že nám došel čas, tak eh, toto téma si skutečně zaslouží důkladnější rozpravu. Omlouvám se, eh, Viktorie, že jsme vám nedali více času. Děkuji za vaše vystoupení, děkuji kolegům a ještě se k tomuto tématu vrátíme. A ještě o tom pohovoříme samozřejmě na koordinátorem. Omlouvám se paní Stevens za to, že jsem její bod vmáčknul až na konec. Probereme bod 16 bezprostředně eh, registrace eh, osob eh, na dopravních lodích. Nejprve dám slovo komisi velmi stručně a pak předám slovo paní Stevens. Eh, prosím nyní zástupkyni komise, paní Petru Doubkovou. Děkuji a dobrý den, pane předsedo, eh, vážení poslanci. Já tomu rozumím tak, že máme jen pár minut. Pokusím se tedy o stručnost. Ano, opravdu pár minut. Eh, a ne několik, ale už jenom pár. Jenom bych vám ráda eh, přiblížila eh, trošku jiný úhel pohledu po té, co jste diskutovali rozsahle o problematice PNR. Přicházíme sem proto, abychom stručně představili návrh, který se týká bezpečnosti cestujících. Eh, nehovo- směrnice 9841 hovoří o registraci osob na plavidlech pro účely eh, bezpečnosti ehm, ehm, Řeknu vám pár slov o tom, čemu se věnujeme v DG pro dopravu a v oddělení pro e, bezpečnost námořní dopravy. My se zaměřujeme na zabránění přetěžování lodí, tedy proto se počítají cestující, abychom zajistili, e, že plavidla e, nebudou přepravovat více osob, než na co jsou z hlediska bezpečnosti Eh, certifikována a z hlediska vašeho výboru eh, se také snažíme zajistit, aby záchranné operace mohly eh, probíhat hladce bezprostředně po té, co vznikne incident nebo nouzová situace nebo nějaká havárie na moři. Tato směrnice vychází tedy z právního základu pro dopravu kde žádáme společnosti, aby u delších plaveb eh, než 20 námořních mil, aby se sbíraly určité osobní údaje o osobách na lodi, na palubě. Tady se to týká nejenom cestujících, ale také členech posádky. To je pro účely bezpečnosti, tak aby v případě nehody záchrané složky věděly, koho hledat, jaké vybavení mají použít a jakým způsobem eh, eh, postupovat, jaké jsou tam osoby třeba eh, genderově, genderové složení, národnostní složení, či případně zda mají nějaké zvláštní potřeby. Tolik tedy, co směrnice ošetřuje. Víme, že eh, tato směrnice již funguje 18-19 let. Eh, eh, bude brzy slavit 20 letí svého působení a my jsme provedli takzvaný fitness check, kde jsme navrhli také několik záležitostí k modernizaci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 in French now because the interpretation will go. And Mr. Boney may be able to, and... Já požádám tedy paní Verži, aby nám řekla pár slov, aby potom, a potom paní Stevens bude pokračovat v angličtině. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem zatím neměla čas. Já jsem sledovala s velkým zájmem